Buenos días. Buenos días. Dobrý den, dámy a pánové. Zdravím všechny kolegy. Vítejte tady. Posaďte se, prosím, co pokud možno nejtěžší, abychom mohli začít naší schůzí. Máme už tady mezi sebou komisařku Jourovou. Jak víte, má na starosti oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitelů a rovnosti pohlaví, ale hlavně spravedlnost. To je pro nás eh, zásadní věc, protože jsme výbor Libe. A včera jsme měli také velmi eh, užitečnou výměnu informací, velmi neformální, týkající se Rady ministrů spravedlnosti a vnitra. Týkalo se setkání v Helsinkách, i komisařka Jourová tam byla. Týkalo se to justiční spolupráce nejenom v trestních věcech, ale zejména v trestních věcech. A to také eh, dodržování, ohledně dodržování základních práv. A týkalo se to také dodržování právního státu a příslušného mechanismu na ochranu právního státu, který byl přijat na konci eh, posledního volebního období Evropského parlamentu a také se to týká již 11 let trvajícího nepřijaté směrnice o eh, nediskriminaci a rovném zacházení. O tom jste někteří z vás včera diskutovali před eh, komisařem, který má na starosti vnitřní bezpečnost, Julian King. A určitě i paní Jourova se podělí o své názory na tuto problematiku, tak jako vždycky předtím. Já jsem velmi rád, že dnes mezi nás přišla. Hned začneme a to stejným způsobem jako včera. Budeme mít eh, sérii diskuzních koleček, nejprve dvě minuty pro koordinátory, potom eh, obecná diskuze ostatních členů výboru. Ti z vás, kteří chcete se ptát na otázky, tak eh, zvedněte své cedulky, aby jsme vás mohli zařadit do toho druhého kola na seznam řečníků. A s tím předávám slovo komisařce Jourové. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji vám za eh, vaše pozvání, abych se zúčastnila vaší dnešní schůze a chtěla bych eh, vám zejména poblahopřát na vaše opětovné zvolení a na to, že jste se stali členy tohoto důležitého výboru. Eh, návrhy, na, které, na kterých jsme pracovali v předchozím období, byly nesmírně důležité pro dnešní společnost. Pan předseda už některé z nich zmínil. Ta témata, která sem spadají, jednak je to bezpečnost, zajištění soukromí, právní stát, základní práva a také boj proti všem forma diskriminace. A já bych chtěla také poděkovat všem členům tohoto výboru, kteří na tom pracovali velmi tvrdě, a to zejména v době, kdy rasismus, xenofobie bohužel eh, zrůstají v Evropě a jinde. Přestože komise se blíží eh, konci svého úředního období, tak eh, my dovršujeme práci na některých z těchto otázkách a já bych vás chtěl informovat o posledním vývoji a samozřejmě si vyslechnout vaše názory na to. Řada těch témat je velmi široká, nemůžeme eh, pokrýt všechny, je to spíše na vás, abyste vy to specifikovali ve vašich otázkách a já na to rád eh, odpovím, pokud to budu vědět. Ale já jsem musela vybrat několik eh, těch nejdůležitějších témat na svůj úvodní projev a tady tedy jsou nejprve bych chtěla odkázat na dávné sdělení Komise o právním státu, dále je to zpráva o praní špinových peněz a dále o identifikace třetích států s vysokými riziky. Dále bych také mohla odkázat na nedávné sdělení o aplikaci nařízení o obecné ochraně dat GPRA a také o štítu ochrany, ochranem štítu. A potom bych vám chtěla podat eh, aktualizované informace o tom, jak se vyvíjí eh, zahájení činnosti Evropského prokurátora od příštího roku. Nejprve tedy právní stát. To je evidentně jedna z těch hlavních otázek eh, v diskuzích vašich politických skupin. Když byla zvolena předsedkyně, nová předsedkyně komise Ursula von der Leyen, a na základě žádosti parlamentu komise navrhuje následující kroky na posílení právního státu. Každoroční zpráva o právním státu, která pokývala všechny členské státy s preventivní rolí, to by mělo hrát každoročního cyklu revize. Mohl by se na tom podílet jak parlament, tak rada. Dále je potřeba více strategický přístup k porušení na základě judikatury Evropského soudního dvora. Dále posílení kultury právního státu u veřejnosti. To znamená, že bychom plně využívali možnosti financování pro občanskou společnost, aby se zlepšovalo povědomí o právním státu. Národní parlamenty a Evropský parlament by mohly také zahájit meziparlamentní spolupráci o těchto otázkách a komise by k tomu mohla přispívat. Dále komise toho názoru, že by proces podle článku 7 smluv měl eh, získat eh, více rozpracovaná pravidla a parlament by se eh, tohoto postupu mohl účastnit aktivně, jako to bylo v případě Maďarska. A potom jde o evropský rozpočet a čerpání prostředků z tohoto rozpočtu v případě porušení právního státu. To by mělo být důležitým nástrojem Eh, jak to navrhuje finské předsednictví a my jsme odhodlani eh, toto dotáhnout do konce. Komise chce pokračovat eh, také ve své práci v oblasti boje proti praní špinavých peněz, vzhledem k těm několika skandalům v nedávném době. Včera jsme například přijali velmi důležitou zprávu, která se zabývá současnými riziky a co je potřeba zlepšit. Práva přináší velmi důležité závěry, já bych se chtěl zmínit o několika z nich. Například dodržování pravidel v oblasti boje proti praní špinavých peněz je nedostatečné a příslušné orgány jsou příliš slabé. Spolupráce mezi finančními analytickými jednotkami musí být posílena. A dále jsou tady určitá rizika, jako jsou anonymní transakce, nedostatek transparentnosti konečných příjemců a nové trendy, jako je, e, jsou virtuální e, subjekty již eh, to opatření, které bylo přijato na konci předchozího volebního období, se klade za cíl to opravit, například to bude předložení páté směrnice o praní peněz, dále lepšení dostupnosti finančních informací, kapitálová přiměřenost a revize eh, dohledových orgánů v EU. Komise svou roli jako strážkyně smluv bere velmi vážně zahájila postupy při porušování povinností prakticky se všemi členskými státy vzhledem k nedostatečné transpozici čtvrté směrnice o praní špinavých peněz a i nadále to budeme považovat za naši prioritu v oblasti vynucování, dodržování legislativy. Ta práce samozřejmě není u konce, jak už jsme také, u, jak už také uvedla, nově zvolená předsedkyně komise bude potřeba se zaměřit na oblast dohledu a zaplnit mezery, které tady přetrvávají. Balíček eh, na boj eh, s praním špinavých peněz, který byl přijat včera, by měl poskat efektivní základ a nabízí různé možnosti pro další diskuzi, zejména s Evropským parlamentem. Například Eh, pravidla harmonizace eh, by se měla přímo stávat podobě nařízení a dále jde o vytvoření specifických eh, úkolů, které by byly svěřeny Evropské instituci v této oblasti. A jak víme, Evropský parlament také minulý období navrhl efektivní mechanismus pro zajištění koordinace mezi finančně jednotkami ve členských státech co se externí dimenze týká, my teď vypracováme metodologii pro identifikaci vysoce rizikových eh, států z pohledu praní špinavých peněz a financování terorismu. Rada k tomu předložila mm, námitky, teď je to právní povinnost podle příslušné směrnice a je to společným úkolem všech tří institucí. Na základě příslušného usnesení z Dubna my teď pracujeme na základě přesných kritérií a spolupracujeme se státy, které provádí reformy, aby se vyhnuli zařazení na seznam černých, na ten černý seznam. Samozřejmě můžeme tu metodologii dále vylepšovat a chceme také aktivně jednat s parlamentem, včetně vašich kolegů výboru, na výboru EKON. A já tento požadavek rovněž nesu na radě ECOFIN v říjnu. Musíme mít jasnou, eh, vytyčenou cestu k řešení této otázky. Dále samozřejmě intenzivně musíme být v kontaktu s těmi třetími zeměmi, posílit eh, roli komise v té roli finanční skupiny, která zařadila například Panamu na té seznam rizikových zemí a tím potvrdila hodnocení eh, komise z února. Dále musíme také řešit eh, ten rozpor mezi seznamem EU a tím, který má ta příslušná finanční pracovní skupina. Tolik tedy k praní špinavých peněz a teď mi dovolte, abych se zmínila o jednom z nejdůležitějších témat pro tento výbor, což je ochrana osobních údajů. Kolegium eh, včera přijalo hodnocení fungování obecného nařízení GDPR, GDPR po roce fungování, jak víme, nebo jaké bylo to hodnocení, a sice, že to funguje dobře. Máme tady lepší vynucení dodržování těchto pravidel a získali jsme díky tomu kompetitivní výhodu. Potřeba ale samozřejmě dále pracovat na některých aspektech. Tři členské státy, jestli pořád musí změnit své zákony, aby tento systém byl plně operativní a abychom tady vybudovali kulturu dodržování ochrany soukromých údajů. Jde také o to, aby soukromé subjekty lépe chápali, co musí dělat. Povědomí o GDPR veřejnosti je velmi vysoká a to eh, nám dělá radost, ale lidé pořád by mohli více aktivně chránit své údaje. V měřítko je GDPR, teď je jakýmsi měřítkem, referenčním bodem, který zavádí standardy v této oblasti. Čím dál tím více zemí v Ázii, v Africe nebo v Jižní Americe přijímají nové zákony, čímž mění ten svůj stávající rámec a inspirují se přitom naším GDPR. Je to příklad toho, kdy Evropská unie eh, je tím, kdo stanovuje současné standardy a vytváří pravidla tak i vedle obchodní dohody, zeměnáme dohodu s Japonskem a i další státy, jako Jižní Korea, to chtějí také. Já jsem byla před týdny v Argentině, Chile také. Pracuje na prvním komplexním zákonu, který se inspiruje tím naším a chtějí také přistoupit k té debatě o adekvátnost a ekvivalentnosti těch režimů i Argentina, což je také důležité v kontextu naší obchodní dohody s těmito dvěma státy dokonce i ve Spojených státech. Dochází k diskuzi o změně legislativy. Nedávna několika miliardová pokuta je známkou, jak závažné toto téma je ve Spojených státech. Poté, co budou v dispozici detaily, tak to proskoumáme, abychom lépe pochopili ty závěry. To je eh, odkaz na ten skandal Cambridge Analytica, který otevřel oči mnohým. A Dále eh, se musíme zabývat i otázkami převodu dat eh, přes Atlantik, což asi zajímá hodně malých a středně velkých subjektů a podle mě to je velmi užitečný nástroj pro zajištění Eh, ochrany soukromých údajů i na americké straně. Jako doklad toho více než 4 eh, tisíce společností má teď certifikaci. My monitorujeme aplikaci velmi eh, důkladně a na základě tlaku z Evropského parlamentu, což bylo velmi užtečné, se ty věci daly konečně do pohybu i na druhé straně Atlantiku. Byl jmenován stálý ombudsman, orgánem, který má na starosti ochranu soukromých údajů. To eh, tady je také velmi proaktivní eh, přístup eh, ministerstva obchodu ve Spojených státech. My všechny tyto aspekty budeme zkoumat v kontextu každoroční revize, kterou provedeme ještě před koncem mého mandátu. To je prozatím to vypadá, že pojedu do Spojených států polovině září, abychom zahájili tento proces. Privacy Shield eh, se týká toho kontextu převodu soukromých dat eh, pro komerční účely, ale dále jde tady o zajištění aplikace těchto pravidel. Jak víte, data mohou cestovat velmi rychle bez ohledu na hranice, což přináší určité problémy pro naše státní zástupce, pro celý justiční systém, který má problémy s tím, jak eh, může získávat důkazy, které jsou uloženy v jiné zemi. A Tyto důkazy jsou potřebné v asi prakticky 85% případech všech trestních eh, vyšetřováních. To znamená, že prakticky neprobíhá žádné trestně právní vyšetřování, které by si nevyžadovalo elektronické důkazy. A potřeba získat tyto důkazy eh, je, ale vede k tomu, že to je příliš pomalé, velmi často Eh, se tím ztrátí důvěra v justiční systém a dochází k beztrestnosti. A proto komise loni navrhla balíček e-evidence, tak aby justiční orgány mohly nařídit operátorům poskytnout tyto důkazy, které se týkají trestního stíhání a samozřejmě eh, přitom musí dodržována základní práva. Ráda se dohodla na obecném přístupu na konci lidského roku a teď je důležité, aby tento Výbor také zaujal k tomu své stanovisko, tak aby mohlo dojít k interinstitucionálním jednáním co nejdříve. Komise je k dispozici, aby mohla podpořit tato jednání. A teď mi dovolte, abych se zmínila o mezinárodní dimenze. Rada dala na mandát 6. června, abychom zahájili jednání o dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unii o e-evidence, o klinických důkazech, abychom vedli jednání o dalších dotečních protokol budapeštské úmluvy o kybernetické zločinu. My eh, chceme řešit otázky spojené s eh, rozhodným právem a doufáme, že se nám podaří tato jednání dokončit poté, co budou dohodnuta interní pravidla v EU, tedy jde o ten balíček i evidence, pokud nebude o něm platit dohoda, tak ta jednání s Spojenými státy logicky nemohou pokračovat. A dále jsem chtěl zdůraznit, že náš přístup je trochu odlišný od toho amerického. My chceme dohodu, která bude platit pro celou EU, abychom zajistili, že všechny členské státy a všechny, všichni občané mají eh, stejné zacházení. Chceme se vyhnout tomu, aby Eh, Spojené státy uzavíraly bilaterální dohody s eh, vybranými členskými státy. V tomto případě by Evropský parlament byl vyloučen z toho dohledu a z těch jednání. A vzhledem k tomu, že to začne v nadcházející měsíci, tak vás budu informovat o dalším vývoji. Tady si myslím, že adekvátní ochrana práv, kromě dohody umbrella, tedy dešník, musí být také zahrnuta do těchto jednání. A na závěr ještě v oblasti trestního práva postupujeme s zřizováním úřadu Evropského prokurátora, ten by měl začít působit od roku 2020. Komise v tomto okamžiku provádí všechny přípravné kroky, ale je teď naléhavé, aby Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o Evropském o veřejném žalobci, takže to je důležitá věc a dovolte mi, vážení poslanci, abych eh, upozornil na to, že ve vašem výboru budete řešit také otázky spojené s zásadními věcmi, jako je ochrana menšin, základní práva, boj proti diskriminaci a celá řada dalších eh, témat a v tom zbývajícím čase samozřejmě nemohu probrat všechno, ale chtěla bych vás ujistit o tom, že budu intenzivně pracovat na všech těchto otázkách a to až do konce svého působení v komisi. Dovolte mi, abych se ještě zmínila o velmi důležitém legislativním nástroji, kde doufám, že dojde k pozitivnímu vývoji. Finské předsednictví se část svého, své rady EPSCO věnovat politické debatě o e, směrnici o rovnosti, nacházení to je ta něco, o které hovořil předseda na úvod, říká, že už 11 let eh, trvá eh, projednávání tohoto návrhu, takže je to důležitá věc. Vyžaduje si to jedno myslnost na radě. A já jsem vděčná finskou předsednictví za to, že to chtějí znovu předložit radě EPSCO, protože je potřeba tuto eh, debatu zahájit a snažit se to dotáhnout do konce. Doufám, že tato diskuse v říjnu přijde také s politickým závěrem, který povede k utvoření stanoviska rady a já všechno takové ráda podpořím. Dovolte mi, abych až za vaši pozornost a těším se samozřejmě na vaše otázky a komentáře. Děkuji moc krát, paní komisařko, za ten široký záběr, o kterém jsem předtím hovořil včetně té problematické transatlantické dimenze eh, kompetencí výboru LIBE, pokud jde o legislativu. No, jsou obrovské rozdíly mezi USA a Evropskou unii ve standardech ochrany základních práv, práv na soukromí a na utajování elektronické komunikace. A potom je to samozřejmě otázka založení Evropského úřadu veřejného žalobce, což by se mohlo stát tak trochu vyhlášením války mezi parlamentem a radou. Nicméně pak je tu problém s horizontální směrnicí o rovném zacházení a nediskriminací, protože tady je potřeba jednomyslnost, která je zcela nefunkční. Slyšeli jsme, že dezignovaná předsedkyně komise Ursula von der Leyen prohlásila, že hodlá překonat princip jednomyslnosti a uchylovat se k pasarel ve všech možných případech. Nyní je na čase dát slovo koordinátorům, aby potom mohli dostat slovo i další poslanci, kteří budou chtít promluvit. Začneme s EPP. Koordinátoři Mecola a Lenars tu nejsou, ale budou zastoupeni panem Petersem v prvním kole. Je to tak? Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já bych vám nejprve chtěl poděkovat a pogratulovat za veškerou práci, kterou jste odvedla v uplynulých letech. Vy jste zmínila mnoho témat. Já mám pár otázek k tomuto krátkému přehledu, zejména hodnocení GDPR. Vy jste to zmínila, že to je nesmírně důležité. A já bych se v této souvislosti chtěl zeptat, jak to vypadá s diskuzí o eh, Private Sector Act. protože údajně jsou určité úmysly vytvořit nějaký akt eh, o soukromém sektoru. Potom jste zmínila eh, Evropský úřad veřejného žalobce. Zmínila jste, že je velice důležitý a že do konce roku 2020 vznikne nějaký takový úřad. Je to realistické? Je možné, že rok 2020 bude rokem, kdy bude tento cíl splněn? Potom další otázka. Bych, chtěl bych se zeptat na sdílení dat, zejména u malých a středních podniků, které mají problémy s interoperabilitou a sdílením dat. Právě pro ně je velice důležité, aby, aby proběhly nějaké kroky eh, i v této oblasti, v oblasti sdílení dat B2B eh, mezi malými a středními podniky. A potom poslední otázka se týká problému anonymizovaných dat. Eh, I to je aspekt, který jste zmínila. A víte, že v úterý byla zveřejněna eh, velice důležitá zpráva eh, Londýnské college a univerzity v Lovani, eh, která říká, že u takzvaných anonymizovaných databází je možné lidi identifikovat. Což je velice zajímavé zjištění, které je závažné a vypadá to, že tady máme velký problém. Má otázka tedy zní, eh, jak vidíte dopady této studie a jak tento problém řešit. Děkuji. Děkuji paní Zipl za SAD. Děkuji moc krát, pane předsedo. Nejprve bych eh, chtěla položit otázku, protože se zdá, že čím dál více v některých členských států některé skupiny občanů jsou čím dál více postihovány diskriminací, nesnášenlivými projevy a násilnými útoky. A e, právě k takovému případu došlo nedávno v Polsku e, proti osobám LGBTI. Má komise nějakou představu, jak zajistit, aby členské státy plnily svou odpovědnost seriózněji a aby nejen bojovali proti takovýmto projevům, ale aby jim také proaktivně předcházeli? Pokud jde o ochranu osobních údajů, chtěla bych položit pár otázek proběhl pilotní projekt, který měl zjistit, jak kombinace různých databází, které jsme schválili v uplynulých letech, naplňuje, nebo jak to, jaký to má dopad na základní práva. Jsou už nějaké výsledky a podobně bych se chtěla zeptat ohledně eh, směrnice o policii, která se řídí GDPR. Tady také bylo potřeba několik dodatečných pojistek a garancí. Mohla byste nám dát nějaký přehled o tom, jaká je situace? Dále bych se chtěla zeptat na Privacy Shield. Vzhledem k tomu, že jsou tu s námi někteří noví poslanci, tak eh, bych chtěla říci, že počet firm, které naplňují pravidla, se zvýšil, ale mohla byste vysvětlit, jak zjistit, pokud firmy se těmto pravidlům zavázaly a podepsaly je, jak zjistit, jestli je opravdu naplňují, samozřejmě ve spolupráci se Spojenými státy, jak funguje takovéto zjišťování. A poslední otázka se týká článku 7. Vy jste řekla, že možná budeme potřebovat jasnější pravidla od toho, toho jak s tímto článkem naložit. Já mám dojem, že možná, že problém není v jasnosti předpisu, ale spíše v politické vůli. Nicméně má už komise nějakou představu o tom, jak by ty předpisy, jak by ta pravidla mohly vypadat? Děkuji paní Intfeld z Renew. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko. Vždycky vás tu ráda vidím. Eh, vy jste řešila mnoho témat, takže já je projdu velice stručně. Jsem velice ráda, že uvažujete o eh, nařízení o praní špinavých peněz eh, na evropské úrovni protože eh, míra vymáhání je opravdu směšná. Unikají nám miliardy a miliardy, které jsou zcela mimo dohled. Pokud jde o právní stát, o tom samozřejmě budeme diskutovat s příštím komisařem, ale už teď mohu říci, že nejsme spokojení s velice slabým návrhem vašeho kolegy Timmermanse, protože eh, oproti návrhu parlamentu je rozsah působnosti velice úzký. Nespadá do něj demokracie a základní práva, soustředí se pouze pouze na institucionální otázky. Nejsou tam žádná doporučení pro jednotlivé země ani doporučení nezávislých expertů. Takže my budeme podávat návrhy, kterými to budeme chtít posílit. Ale v rámci kultury právního státu, o které jste hovořila, eh, existuje taky jakési soukromé vymáhání. Občané, asociace, nevládní organizace eh, a tak dále mají svou roli. Jak víte, tak parlament v rámci rozpočtu eh, vytvořil fond na soudní spory. My jsme o tom hovořili už několikrát a já musím se zklamáním konstatovat, že vaše, eh, vaše různá oddělení, eh, přestože jsme se na ně obraceli, vy, nevyslyšeli, nevyslyšeli naše volání a přetvořili tento fond na jakýsi advokátský fond. Já si myslím, že by mělo jít o skutečný fond pro soudní spory, který by posílil roli občanů. Pokud jde o ochranu osobních údajů, tak není žádným tajemstvím, že podle mě e, Evropská unie až příliš e, za Spojeným státům. A pokud jde o e-evidence, tak si myslím, že je naléhavé, aby byl zveřejněn vyjednávací mandát. Konec konců jde o naše osobní údaje. A myslím si také, že byste měli zveřejnit mandát k probíhajícím vyjednáváním s Radou Evropy. A konečně až eh, projde finální dohoda, měla by být předložena k vyjádření Evropskému soudnímu dvoru ještě předtím, než my vyslovíme souhlas. Děkuji. Děkuji paní Trik za zelené. Ne, paní Reintke. Děkuji moc krát, pane předsedo. My jsme spolu koordinátoři, což vám trochu stěžuje práci, to uznávám a omlouvám se za to předem. Děkuji moc krát, paní komisařko, že jste sem přišla a jak jste říkala, Čeká nás ve vašem oboru mnoho práce a já bych vás chtěla povzbudit. Přestože některé ty úkoly působí trošku těžce a kontroverzně, tak je potřeba necouvnout, protože je potřeba přinést výsledky a jít i nad rámec toho, co bylo dosaženo v minulém legislativním období. Chtěla bych říct pár věcí k tomu, co jste zmínila a ještě zdůraznit pár dalších otázek. Pokud jde o mechanismus právního státu, tak já se připojuji k té výzvě, z, ze sdělení komise podle vašeho názoru to nejde dostatečně daleko? Je to ta otázka nezávislých expertů a potom taky rozsahu působnosti základních práv. Já si myslím, že tady je potřeba otevřená diskuze s komisí. A potom ještě jedna otázka. Vy jste taky zmínila eh, rozpočtový nástroj nedostatku právního státu. Jak si představujete, že tyto dva nástroje budou svázány? Protože podle nás by měla existovat přímá vazba mezi eh, evropskými financemi a porušováním základních práv v členských státech. Potom směrnice Směrnice o rovném zacházení. Je velice důležité, že finské předsednictví už podniká kroky a já doufám, že komise ji z celého srdce podpoří. Já si myslím upřímně řečeno, že je naprostá ostuda, že po 11 letech nejsme schopni se posunout vpřed. A jedna konkrétní věc, se kterou by už komise mohla začít, aby ukázala svou ochotu bojovat proti diskriminaci, to by byla strategie LGBTI v příštím mandátu a já bych byla velice ráda, kdybyste mohla eh, naléhat na příští komisi, aby se toho ujala. A potom poslední bod došlo k pozitivnímu vývoji eh, v programu, který navrhuje designovaná předsedkyně komise, a to je přístup k istambulské úmluvě a směrnice o genderovém násilí. Mohla byste tedy říci něco o tom, zda už nyní Evropská komise plánuje takovéto kroky, protože podle mě by to bylo nesmírně důležité. Děkuji vám. Pan Tardino, ID. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste dnes přišla. Je tady celá řada zajímavých otázek, o kterých jste hovořila ve svém úvodu, ale já bych se chtěla zaměřit zejména na oblast spravedlnosti. V eh, dubnu byla představena možnost hodnocení justičních systémů a kvality spravedlnosti v jednotlivých členských státech toho zrovnání se ukazuje, že pořád se tady objevují otázky s délkou trvání procesu v některých zemích a také nezávislosti soudců. Vnímání veřejnosti o nezávislosti soudců eh, přetrvává v asi pětině členských států. To je ale přitom klíčový prvek, který umožňuje zajištění právního státu. A proto vás chci zeptat, jak hodnotíte tyto výsledky a jak se bude nakládat s těmi doporučeními v komisi a na co by se měl zaměřit příští komisař. A jestli je to spolupráce mezi členskými státy, jak můžeme ten systém zlepšit pro naše občany, kteří už dlouho čekají na to, než se jim dostane spravedlnosti. Honorable Procaccini, ICR. E Děkuji, pane předsedo. Vítejte tady, paní komisařko Jourová, děkuji vám za vaši úvodní prezentaci. Je potřeba říci, že přes všechny ty, všechna ta témata, která tady byla řečena, ta jsou velmi různorodá, velmi samozřejmě důležitá, tak ta diskuze nevyhnutelně se omezí na téma právního státu, tedy článek 7 a to je věc, na kterou je potřeba se důkladně zamyšlet. Vy jste byla v Helsinki, my jsme eh, se tam všimli toho vašeho osobního zaujetí pro tuto problematiku a milosti jste několikrát zdůrazňovala, jak je důležité se tím zabývat a potřeba tedy prosadit ten koncept právního státu, vyhožít ho eh, jako politický nástroj A v podstatě je to možnost, jak rozlišovat ty dobré od těch špatných a využít to v politické diskusi. A dovolil bych si eh, jednu poznámku v tomto ohledu. Je to, je to riziko, že by se z toho mohl stát nástroj proti menšinám. Dnes to může být politická menšina ale v rámci komise nebo parlamentu, ale eh, i mimo eh, ve veřejnosti a proto bych vás na to chtěl upozornit a abyste k tomu přistupovala s opatrností. Ernst. Za Goetu nevidím Cornelie Ernst, tak možná pan peletie, paní peletie. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za vaši úvodní prezentaci. Já bych vás chtěl upozornit na eh, právo na obhajobu, protože teď je tady nový nástroj justiční spolupráce a jde o dodržení tohoto základního práva, které by mělo být eh, zajištěno v celé Evropě. Určitě víte, že Evropa přijala šest směrnic o právo na obhajobu. Komise teď vyhodnocuje transpozici do národních legislativ, ale není to všechno tak jednoduché. Mohla byste nám dnes říci, jaké jsou výsledky toho hodnocení, jestli už je máte, jestli dochází ke zlepšení, nebo je možné něco zlepšit, jsou tady mezery a potom, eh, kdy bude ta první zpráva a jestli eh, to předáte také následujícímu komisaři. Turn back to the commission. Děkuji a nyní se vracíme zpátky ke komise a poprosíme paní komisařku o desetiminutové vystoupení k tomu, co zaznělo. Pak budeme mít ještě prostor pro další vystoupení, jelikož je zde dlouhý seznam těch, kteří chtějí vystoupit. Prosím vás tedy o dodržení limitu 10 minut. Pane předsedo, to je ale náročný úkol. My jsme vždy flexibilní, co se týče času, ale takto jsem to odhadl. Já nevím, jestli to znáte, že čím je více člověk ponořen do politiky, tak tím déle hovoří, alespoň já to tak cítím. K první otázce, pan Peters a vyhodnocení situace GDPR k tomu, že nešlo ovšem o akt o veřejném sektoru, ale o digitálním sektoru. Doufám, že myslíme to samé. Uh, zvolená předsedkyně o tom již hovořila a zároveň jsme to řešili na půdě Evropské komise. Je to otázka toho, že nemůžeme provádět eh, regulace jenom pro to, aby byla re- regulace jako taková. Jsou zde uh, různé možnosti digitální služby, umělé inteligence. Je to všechno velmi slibné, ale stále zde figurují určitá rizika, určité hrozby, ale zákonodárce na to musí reagovat. A jedna z otázek, která zazněla a musí se řešit, je otázka, zda otevřít směrnici e-commerce. Ta pojednává o vyloučení odpovědnosti platform, co se týče obsahu. Takové pravidlo existuje a my ho často porušujeme. Například žádáme platformy, aby odstranili nenávistný obsah, teroristický obsah, eh, dětskou pornografii, ale jsou zde ještě další oblasti, které by si zasloužily podrobnou analýzu situace stále můžeme pracovat s dobrovolnými režimy a sociální odpovědností sektoru informačních technologií. Co se týče právní odpovědnosti za obsah, tak je to ovšem otázka jiná. A nejde jen o obsah samotný. Já se domnívám, že akt o soukromém sektoru by mohl dokonce připravit i nějaké digitální zdanění nebo něco dalšího, co by se týkalo digitální sféry. Já nevím přesně, jakou představu má nová předsedkyně. Je to otázka pro novou komisi. Tato komise se k digitální oblasti stavěla velice jasně, důrazně. Nechtěli jsme celou oblast eh, nadmíru regulovat. Zde hovoříme velmi často o principech právního státu. To je demokratický prostor pro vyjádření názorů všech. Představte si, že bychom zakázali anonymní příspěvky. Pak by lidé mohli mít problém. Já vím, že musím hovořit stručně, ale otázek je zde celá řada. A přístup Evropské unie k digitální oblasti bude jednou z klíčových otázek dalšího mandátu komise a parlamentu. Co se týče orgánu veřejného žalobce, je to realistické. Pro rok 2020 ano, veřejný žalobce bude zvolen brzy na začátku podzimu. My zatím můžeme pracovat na systému řízení případu, na vybavení, prostor v Lucemburku. To vše můžeme řešit i bez obsazení funkce veřejného žalobce jsme kritizováni za to, že něco z toho musí řešit kolegium veřejného žalobce. My ovšem máme za to, že je třeba začít už nyní. A já bych ráda, aby došlo k v této věci k pokroku, zvláště na půdě rady. Sdílení dat s malými středními podniky, režim B2B, to si zřejmě vyžádá další debatu, ovšem dovolte mi říci, že ochrana údajů v souvislosti s malými a středními podniky. Zde je třeba ještě hodně otázek vysvětlit a vyjasnit. Je zde rozdíl GDPR mezi společnostmi, které zpracovávají data jako svoji klíčovou činnost, to znamená společnosti, které vydělávají na tom, že používají soukromá data osob. To je jedna kategorie. A pak je zde druhá kategorie. To jsou ti, kteří tak nečiní, to jsou jiné podniky. A my musíme tento rozdíl eh, více vysvětlit, to je naše stále probíhající debata s eh, Úřadem pro ochranu osobních údajů. Musíme to vysvětlit malým a středním podnikům a proto komise trvá na tom, že bychom měli přijmout jakýsi etický kodex pro jednotlivé sektory. Londýnská studie, k tomu musím upřímně říci, že jsem je nečetla, musím se na to podívat Paní Sipl, jak bojovat proti rasismu a xenofobii a jaké jsou naše povinnosti v této oblasti? Tyto povinnosti jsou rozsáhlé. Já jsem nastoupila do komise v roce 2014 a věděla jsem, že budu mít na starosti otázku základních práv a svobod v Evropské unii. A tehdy jsem si neuvědomovala, jak to bude kontroverzní téma, nebezpečné, nepopulární a také jsem si neuvědomovala, jak bude potřeba hlasitě mluvit o těchto tématech. Víme, co se děje, mám dobrá data z IT sektoru o nenávistných projevech, o útocích na různé osoby, ne kvůli tomu, co činí, ale kvůli tomu, kdo tyto osoby jsou, kvůli barvě kůže, náboženství. Je to odporné. A je odporné, co se na některých místech v členských státech děje i v prostoru offline. Tyto dva prostory jsou totiž propojené a proto my tlačíme na eh, sektor IT, aby odstranil nenávistný obsah, který má možnost v reálném životě podporovat nenávistné projevy. Já vím, paní Sepl, na co naráží, tady jde i o diskriminaci, ta roste, to zaznamenáváme v různých oblastech, jako jsou služby, školství a tak dále. A proto chci důrazně tlačit na to, abychom přijali na EPSCO v říjnu směrnici. Musíme se uvědomovat, o co zde jde, musí probíhat debata v členských státech o možných nákladech. Vždycky se hovoří o penězích. Je to argument členských států, který zde zaznívá a který tvrdí, že zde jsou určité náklady spojené s rekonstrukcí pro účely vozíčkářů a tak dále. Je to uh, více vrstvený problém, problém různých pravomocí, různých rezortů, různých ministerstev, ale já jsem přišla s myšlenkou posílené spolupráce. To by mohli někteří přijmout, některé členské státy tvrdí nikoli, ale to je klíčová záležitost, zde nelze se zdržet. Je to velmi důležité a navazuje to na téma, které zmiňovala paní uh, k homofobii, xenofobii i v souvislosti s tím, co se děje v Bělistoku, v Polsku. Zpráva o policejní směrnici. Máme zde určité pojistky, které existují ve směrnici. Já se musím zaměřit na to, jaká jsou nová zjištění tohoto typu. Musíme následně reagovat a pak budeme uh, na vaše otázku reagovat písemně, abyste dostala konkrétní odpověď, aktuální odpověď k Privacy Shield. Jak zjistit, zda společnosti pravidla dodržují? Jsou pod drobnohledem, jak ze strany ministerstva obchodu, ale i ministerstva spravedlnosti, to také, ale hlavně se zde angažuje rezort eh, obchodu, rovněž také eh, různé další subjekty. V tuto chvíli dostal Facebook eh, pokutu, ten systém funguje, funguje proaktivněji, než jak to bylo v minulosti. My se o to důrazně zasazujeme a vše uvedeme do své zprávy, kterou budeme předkládat v říjnu. K článku 7 jasná pravidla. Jaká je naše myšlenka? Když se podíváte na stávající situaci a zde navazuje na polský případ a článek 7 zde byl uplatněn poprvé v historii, my jsme to dlouho řešili pouze v rámci komise. Probíhal dialog, jednání, posílali se dopisy a v jeden okamžik bylo zřejmé, že je třeba to předložit ministrům. A tak se to objevilo na jednání Rady GAK. Ty debaty jsou velmi prospěšné. Já často slyším od novinářů eh, dotaz, jak ten článek 7 funguje, když zde není žádný výstup. Je důležitý totiž je ten proces, to jednání. Pan Gakila tam byl v Helsinkách minulý týden, jsme o tom jednali také ministři spravedlnosti musí začít řešit otázku dodržování principů právního státu v členských státech. My, my jako rezort spravedlnosti totiž nakonec uh, platíme za to, že v některých členských státech existují mezery, potom nefunguje evropský zatýkací rozkaz, nefunguje důvěra, nefunguje vzájemné uznávání rozsudku mezi soudy. Všude zde se najednou objevují problémy. To je systémový problém, který zasahuje celou Evropu. A proto jsme o tom hovořili, proto jsme chtěli připravit návrh, předvídatelnějšího procesu a na, já vím, že hovořím dlouze, ale je to důležité téma. Na jednání Rady spravedlnosti se říkalo, že je otázka, jestli je to politické téma nebo právní téma. A já mám za to, že je to obojí. A proto to řeší jak Rada GERK, tak Rada pro spravedlnost, paní Sophie Intveld. Otázka boje proti praní špinavých peněz, to je jeden z největších problémů Europol provedl vyhodnocení a tvrdí, že každý rok ten objem se dá srovnat s evropským rozpočet, rozpočtem. 1% HDP. A to není jenom ten rozsah, ale i zaměření. Jde to na organizovaný zločin, na terorismus, na probíhající korupci, na přeshraniční sítě zločinecké. To je téma, které musíme řešit. A jak říkám, pokud jeden členský stát či několik členských států nedodrží své povinnosti, tak celý finanční systém Evropy je najednou ohrožen. A už tomu tak je. On totiž už ohrožen je. My takovéto případy zaznamenáváme. A proto se v tuto chvíli zamýšlíme nad tím, jak posílit evropský dohled. My jsme začali také hovořit o potřebě další úpravy. V tuto chvíli se praní špinavý peněz řeší prostřednictvím směrnic, ale mohu vám říci, že členské státy uplatňují tak různorodý přístup k věci, že ty výsledky nejsou vždy srovnatelné a není možné zaručit úplný dohled. Myslím si, že by bylo na místě celou věc upravit a zároveň ustavit Evropský dohledový orgán. To ovšem je otázka, kterou bude rozhodovat další komise a další parlament. Komunikace týkající se principu právního státu, že to není dostatečně důrazné z naší strany. Já jsem předpokládala, že k takové kritice dojde. Ano, my jsme o tom podrobně hovořili. Jsou zde kapitoly, které říkají, že nezávislé soudnictví a státní zastupitelství je jenom jedním z pilířů celého celku. Pochopitelně je zde prostor pro občanskou společnost, je zde svoboda projevu, svobodné sdělovací prostředky, ale i státní zpráva sem patří. Ta nesmí fungovat za politického diktátu. Je to mnohem širší a my jsme proto to takto uchopili. My jsme nechtěli vyřešit vše, chtěli jsme pouze navrhnout mechanismus, po kterém parlament volal. To znamená roční vyhodnocení. Proč nepoužíváme externí experty, protože chceme zaručit, aby výroční vyhodnocení přineslo takové výsledky, že z toho budou moci vyplynout právní důsledky, jako je zahájení různých řízení pro porušení smlouvy. Potřebujeme, aby takové vyhodnocení mělo svoji váhu, svoji legitimitu. To je otázka, která zazněla. Já jsem je zaznamenala. Je to otázka, zda budeme poměřovat dodržování principu právního státu v členských státech. To je ono. To je související téma. Proto je to do značné míry abstraktní hodnocení. Je to otázka 28 ústavních systémů. Už 15 eh, minut navíc, ne, 5 minut navíc. Ale pokud eh, bude chtít vystoupit ještě další řada eh, eh, lidí, tak eh, by bylo dobré, kdybyste své vystoupení zkrátil. Já se vyjadřu k něčemu, k čemu určitě budou někteří eh, ještě vystupovat. Co se týče toho litigačního fondu, zde vám dám další informace, musím to probrat se svými útvary, ale myslím si, že jsme odvedli opravdu dobrou práci pro to, abychom ta nejnaléhavější témata probrali. Ještě se k tomu dostaneme. Paní Reintke, ta položila celou řadu zajímavých otázek. Teď se do toho zase pustím, ale mm, informace vám předložím. Situace je taková, že 21 poslanců se chce vyjádřit. To znamená, že každý dostane minutu a půl, tak abych nám zbyl ještě čas, který bychom věnovali paní komisařce, aby zareagovala na druhé kolo. Pochopitelně je už teď zřejmé, že překročíme časový limit a další bod na programu, to znamená Justice School Board, budeme muset posunout a z dobrého důvodu, protože máme zájem na tom, vést dialog s paní komisařkou Jourovou, to je zřejmé, ale prosím, držme se časového limitu pro vystoupení, tak aby mohl vystoupit každý. Prosím, pan Sasalechos, prosím, máte slovo. Děkuji, paní komisařko. Dovolte mi hovořit o evropském vydávacím rozkazu. procento těchto příkazů, kterým bylo vyhověno, v loňském roce kleslo, což znamená, že zde zřejmě nedochází k náležitému číselnému vyhodnocení. A také se zamýšlím nad tím, co to říká o fungující soudní spolupráce. A jsou zde otázky článku 2, ale těch otázek je mnohem více a mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Co si myslíte o možnosti vylepšení, zkvalitnění fungování tohoto rozkazu tak, aby všechny soudy postupovaly stejně. V případě, že obdrží tento rozkaz, Soud pro lidská práva vydal nález týkající se zanedbání dodržování povinností členských států. A tak se ptáži, co posílení vzájemného uznávání ovšem s tím, že pravomoci uh, dožádaného soudu by vždy zůstávaly zcela jasně eh, vymezené. Nechceme pochopitelně vstupovat dál. Jsou zde ještě další, kteří se hlásí a proto si myslím, že seznam musíme uzavřít už v tuto chvíli, protože se nám hlásí další lidé. Další poslanci a poslankyně žádají o slovo a pro ty z vás, kteří jsou zde noví, je dobré říci, že paní komisařka je vždy ochotná reagovat i písemně. Takže pokud se na vás nedostane, nebo pokud vaše odpověď nebude vyčerpávajícím způsobem zodpovězena, potom pochopitelně bude možnost písemných příspěvků později. Pan Bytanov má slovo. Sorry, as a newcomer, <laughs> you forgive me, I guess. Thank you, Mr. Chair, madam. Děkuji. Eh, já budu hovořit bulharsky, pokud mohu. Děkuji. Pokud eh, jsem to pochopil správně, tak bude výroční zpráva, která se bude zpracovávat a to ke každému členskému státu, což nahradí CVM. Eh, ty se týkaly pouze Bulharska a Rumunska. Dovolte mi říct, že my vítáme tento vývoj, jelikož dojde k tomu notorickému dvojímu standardu, dvojímu metru. Eh, bylo to tak v minulosti, že k Bulharsku se dlouho přistupovalo jinak. A to byla velmi kontroverzní praxe. Nakonec i výsledky samotné byly kontroverzní, alespoň v Bulharsku to tak bylo pocitováno. Bulharští občané nemají příliš velkou důvěru v soudní systém. My jsme na žebříčku důvěry v soudnictví velmi, velmi dole. A CVM to nebyl systém, který byl příliš efektivní. Některé členské státy to využívaly jako výmluvu. Výmluvu proto, aby Bulharsko a Rumunsko nemohlo vstoupit do šengenského prostoru. My jsme tedy v některých případech zaznamenali i pozitivní nálezy, pozitivní případy. Já tak se ptám, kde bude CVM úplně zrušeno. Děkuji. Presidente. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji moc krát, paní komisařko. Vždycky je pro mě potěšením vás poslouchat a chtěla bych vám poděkovat za vaši dosavadní práci v uplynulých letech. Vy jste hovořila o eh, důležitosti vzájemné důvěry členských států a také jste hovořila o těch nástrojích, které mají vytvořit tuto důvěru a eh, spolupráci v oblasti justice jak o tom mluvil pan Lechos. V roce 2014 tento parlament už upozorňoval na to, že některé soudní systémy členských států eh, vydávají příkazy eh, ohledně drobných deliktů, Eh, a že dochází eh, potom k neuplatnění eh, příkazu ve velkých případech. A v posledních dnech to potvrdil Soud pro lidská práva. Patří k tomu to, že nejvyšší soud jednoho členského státu vydal určité vyjádření ohledně případných chyb u uplatňování příkazů u závažných deliktů. Eh, tyto problémy pocházejí z roku 2014 a víme, že zásadní je důvěra. Je potřeba, aby byla aplikována evropská kritéria a aby eh, členské státy neměly možnost vyhýbat se těmto eh, kritériím Evropského soudního příkazu. Takže já bych vás chtěla požádat, paní komisařko, abyste v těch posledních měsících, které vám zbývají, upozornila kolegium komisařů na toto, aby se dalo zlepšit aby se dala zlepšit situace vymáhání evropského soudního příkazu. Protože není možné nespolupracovat v Evropě eh, v otázce základních práv a v otázce soudní, protože tady eh, hrozí ohrožení eh, principu trestní odpovědnosti, tady hrozí beztrestnost. Proto je potřeba provést nutné reformy v těchto nástrojích soudní spolupráce, aby byly efektivní. A já bych vás chtěla požádat, abyste něco připravili. Děkuji, pan Ralev. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, nejprve bych vám chtěl poděkovat za ty příležitosti, které jsme v uplynulém legislativním období měli k spolupráci a dialogu s vámi. Víme, že boj proti dvojímu metru je jedním z vašich úkolů. A kromě dvojí kvality potravin, nápojů a e, domácích zboží, e, potravin pro kojence a tak dále, e, kterými trpí občané ve východní Evropě, tu máme také CVM, což je součást vašího portfolia. To je dvojí metr, který platí pouze pro dva členské státy. Už mnoho let Bulharsko a Rumunsko slýchají sliby, že tento kontroverzní a diskriminační mechanismus bude zrušen. Hovořilo se o několika pozitivních zprávách komise, o politické vůli členských států a tak dále. Předseda Juncker sám mnohokrát sliboval, že monitoring bude zrušen do konce října letošního roku, kdy skončí funkční období současné komise. Zatím se nic takového neděje, přestože Bulharsko splňuje potřebná kritéria. Kromě toho má být zaveden nový mechanismus monitorování právního státu, o kterém se neustále mluví, a ten má platit pro všechny členské státy, eh, což potom eh, opět eh, způsobí, že CVM pro Rumunsko a Bulharsko pozbyde smyslu. Komise předložila minulý týden sdělení o tomto mechanismu a Ursula von der Leyen osobně slíbila, že takovýto mechanismus bude zaveden. Takže kdy bude CVM zrušen? A můžeme rozumně očekávat, že zářijová zpráva z monitorování bude poslední? Paní Izir, Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko Jourová, jakožto spolupředsedkyně interskupiny eh, Evropského parlamentu proti rasismu a nesnášenlivosti bych chtěla hovořit o zločinech z nesnášenlivosti, hate crime. Vy už jste o tom mluvila, ale já bych se chtěla zeptat detailněji. Přestože evropské členské státy bojují proti těmto trestným činům, tak eh, jsou fakta, která říkají, že situace se nelepší. Byly podniknuty určité kroky, to je pravda, nicméně ty nesnačí, nestačí a já jsem si jistá, že je potřeba přeskum legislativy, abychom se postarali o to, že e, trestné činy z nesnášenlivosti budou e, řešeny v celé Evropské unii. Na neefektivitu této legislativy poukazují nevládní organizace i Evropská agentura pro e, základní práva. Oběti nemají dostatečnou ochranu před trestnými činy na základě sexuální orientace, genderové identity a sexuální charakteristiky. Eh, já bych se tedy chtěla zeptat, můžete slíbit, že bude přeskoumáno rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii a že ochrana bude rozšířena na oběti trestných činů na základě sexuální orientace, genderové identity, genderového vyjadřování a sexuálních charakteristik. A můžete nás také informovat, eh, jestliže se chystají eh, nějaká řízení pro porušení předpisů proti členským státům, které neimplementují správně rámcové rozhodnutí. Potom druhá otázka, ta, je, ta se týká horizontální antidiskriminační směrnice, která je momentálně zablokovaná, jak jste už eh, hovořila. Uh, Můžete nám říct eh, o tom, jak to momentálně vypadá, jaká je aktuální situace? Jestliže se na radě nic nezmění, můžete slíbit, že připravíte nový návrh a vyzvete Evropskou radu, aby přijala rozhodnutí, které umožní přijetí tohoto aktu řádným legislativním postupem, aby eh, byl parlament plně zapojen? jakožto spoluzákonodárný orgán. Děkuji. Děkuji, prosím, dodržujte minutu a půl, aby se dostalo na každého. Paní Keller. Paní eh, komisařko, děkuji vám za to, že jste sem dnes přišla odpovědět na naše otázky, abyste eh, nám řekla, jaké kroky podnikáte. Mám dvě otázky. Co se týče opatření eh, pro boj s praním špinavých peněz, mohla byste říci, jaká je tady souvislost prací OECD nebo dalších organizací, které v tom mezinárodním měřítku se zabývají touto problematikou, protože praní špinavých peněz je téma, které je globální. Eh, druhá otázka jde o ochranu soukromých údajů. Mohla byste nám eh, na konci vašeho mandátu, protože vy jste se tím zabýval velmi aktivně, navrhnout, no popsat nějaký, nějaké směřování, kterým bychom se měli ubírat v budoucnosti, aby došlo ke zlepšení ochrany osobního života našich občanů. Děkuji vám. Děkuji. Pan Breyer. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Moje otázka se týká GDPR, které se má navrhnout. Informací se objevila média o obsahu eh, o plánech DG Connect. Já se dělám obavy, že tento akt by onlineové platformy eh, mohl eh, přetvořit v jakousi policii, což by mohlo vést k zavedení těch upload filtrů Eh, a také nerealistické lhuty pro straňování obsahu by mohly vést k tomu, že ty malé podniky nepřežijí, nebo ty, které poskytují nějaké menší eh, komerční služby. Mohla byste nám říct, jaký je postoj komise k tomu, zejména ohledně uphold filtru. A další otázka jste pro, v rámci toho digitální aktu o digitálních službách pro to, aby digitální služby byly poskytovány anonymně, protože tím by se chránila data před eh, krádeží identity, nemohlo by dojít k úniku těch informací. A v německých médiích se hovoří o tom, že je právo na to, že tam, kde je to technicky možné, možné ty digitální služby eh, si pořizovat anonymně. A moje třetí otázka se týká interkonektivity. Jeden z elementů tohoto aktu o digitálních službách by měl být eh, sociální sítě, tak aby ty, ti poskytovatele mohli využívat i jiné platformy, které lépe chrání jejich data. Pan Zdechovský. Děkuji, paní komisařko. Budu mluvit v češtině, aby jsme opravdu stihli tu minutu a půl. Eh, to bude challenge pro překladatele. První věc, kterou jsem chtěl, tak je rok 2018 se píše, seděla jste s náma tady na, na diskuzi ohledně Cambridge Analytics a mluvili jsme o úniku 87 milionů dat občanů Evropské unie. Uh, Slíbila jste, že Evropská komise tomu bude věnovat maximální pozornost. Chci se zeptat, co se od té doby stalo, co je novýho, jak pokračují vyšetřování a zda se i občané Evropské unie dočkají nějaké výrazné pokuty pro společnost Facebook, která za tímto únikem stojí. Druhá otázka, která je taky stejně zajímavá a stejně bych řekl taková důležitá je, viděli jsme návrh rozpočtu um, Eh, různých agentur a Evropské unie na rok 2020. Jak se díváte na to, že na jedné straně Evropská komise deklaruje, že bude bojovat proti pašování lidí, proti terorismu a na druhé straně škrtneme jedným perem 52 míst Europolu ohledně odborníků a v Eurojustu škrtneme tolik peněz, že v březnu nejpozději bych řekl, v Dubnu přestaneme být operačně schopní třeba eh, spolupracovat na určitých případech, které jsou spojené s organizovaným zločinem. Děkuju. Honorable Kiniči. Pan, paní Kiniči, děkuji pane předsedo, paní komisařko Jourová. Já mám dvě otázky. Ta první se týká eh, praní špinavých peněz. Chtěla bych vědět, jak podle vás je možné zajistit koordinaci Eh, mezi těmi dohledovými orgány, což je European Banking Authority a dalšími aktivitami, eh, které například má na starosti Evropská centrální banka. A potom mám ještě jednu otázku, to se týká Istanbulské úmluvy. Je to téma, kterým jsme se hodně zabývali v předchozím období. Zeptat, jaká opatření by mohla být přijata Evropskou unii podle vás, abychom podpořili členské státy při aplikaci této umluvy, protože dnes členské státy ještě pořád neratifikovaly tu umluvu. A potom se vás chci zeptat ještě na to, jaké nástroje právního státu by měly zajistit ochranu eh, násilí na ženách nebo sexuálního násilí, a to včetně i dětí, které také mohou být předmětem takových činů, a, eh, nebo mohou být subjektem takových činů, které se potom nesou trauma na celý život. A potom se vás chcete ptat na směrnice 29 2010, která se týká ochrany obětí těchto činů, protože tady jde zejména ochranu dětí a nezletilých, které byly eh, obětmi takového násilí. Pan Friend. Žena paní komisařko Jourová, já vám děkuji velmi srdečně za vaši práci a chci se vás zeptat, kdy komise bude reagovat na přijaté usnesení týkající se strategického rámce Evropské unie pro integraci Rom a pro intenzivní boj proti anticiganismu pro Romy. Jak tedy na to bude Evropská komise reagovat, protože diskriminace nebo politika proti diskriminaci v EU musí být lépe eh, prosazována, musí být závaznější jak víte, lidé v Evropě na základě svého etnické příslušnosti eh, jsou někdy předmětem eh, násilí, v Prištině, eh, v Itálii, v nedávné tady jsou žářské útoky na romské rodině, ale i v Ulmu v Německu došlo k žářskému útoku na jednu romskou rodinu. Romové a Sintiové jsou eh, nejčastěji obětmi násilí v Evropě, nemají stejný přístup k bydlení, ke sociálním službám, vzdělávání a zdravotnictví. Nemáme eh, romský problém, máme tady problém s rasismem a to musíme společně zastavit. Děkuji, pan Fest. Dobrý den, paní Jourová. Já mám dvě otázky. Eh, mám dojem, že odpovídáte pouze na otázky z levého spektra. Zatím jste ještě eh, jste neodpověděla na otázky pana Pokačino nebo paní Tadiny. Možná, že tento přístup k těm otázkám souvisí s tím, že chcete vystupovat jako nestraný člen komise. Druhá otázka, já jsem také ve výboru FAM a chci se ptát, jestli máte nějaké poznatky o tom, že ve státech které podepsali Istanbulskou umluvu, mají nějaké statisticky doložitelné eh, data o násilí, anebo to domácí násilí eh, se tady je předmětem to trestního stíhání jako v jiných státech. Děkuji, pan Spurek. Paní Sporek. Děkuji, paní komisařko, děkuji za vynikající práci, kterou jste dělala v posledních pěti letech. Teď je potřeba pokračovat. S některými politikami chtěla bych na některé z nich upozornit. Jednak je to násilí na ženech, domácí násilí. Evropská unie musí překonat všechny potíže a musí se stát signatářem Istanbulské úmluvy a také musí mít možnost přijímat legislativu této oblasti. A to by mělo být možné, pokud eh, se přijme pasarela pro článek 83 této umluvy. Já se chci zeptat, jestli komise je ochotná na tom začít pracovat. Za druhé, horizontální eh, směrnice proti diskriminaci, není žádné odůvodnění té současné nerovnosti pro občany s postižením nebo občany eh, z LGBT komunity. Vy jste chtěla oživit tuto směrnici už v roce 2014, já vám za to chci poděkovat. Teď už jsme v roce 2019, eh, je tedy nejvyšší čas tím něco udělat. Co eh, se tedy musí stát, aby to začalo fungovat? Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji vám, paní komisařko, za vaši prezentaci. Jak se asi všichni shodneme, abyste se o to zmiňovala, je potřeba bojovat proti te- financování terorismu, proti praní peněz, abychom zajistili integritu evropských finančních systémů a snížili finanční nestabilitu. Je definitivní, že to není aplikováno všude stejným způsobem. Nemůžeme si dovolit eh, umožnit eh, nějaký slabý článek v tom systému, který by mohl být zneužit, takže chcete ptat, co uděláte pro to, abyste zajistila, aby všechny členské státy implementovaly tato pravidla a jak co doporučíte svému následovníkovi a potom ještě k těm zločinům z nesnášenlivosti. Já vím, že tady je určitý rámec a zatím víme, že pouze malá část těch obětí eh, oznamují eh, tyto činy policie. Pokud eh, to dělají, tak policie je neoznačí za takové trestné činy. Eh, někdy to vyplývá z předsudku, jak můžeme zajistit to, aby všechny eh, policejní sbory ve všech členských státech byly dobře vybaveny na to, aby to mohli eh, řešit. Pan Busek. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, děkuji vám za vaše slova. A jako novému členu, novému poslanci Eh, chci vyjádřit naději, že to tak bude i eh, s příští komisí. A teď budu pokračovat v angličtině a chci upozornit na dvě věci. Vy jste hodně zdůrazňovala rovné příležitosti a rovnost. Jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit, která je velmi citlivá. Když jsem já kandidoval do parlamentu, tak jsem hodně upozorňoval na dvojí kvalitu zboží na vnitřním trhu. To je věc, o které také mluvil pan eh, Juncker před několika lety. Já vím, že komise se tím zabývala a proto mě zajímalo vaše hodnocení, čeho bylo dosaženo a co by se mělo dít dál, aby byla zajištěna spravedlnost, férovost na jednotném trhu, aby občané měli přístup ke stejným produktům bez na to, kde v EU žijí. Druhá velmi rychlá otázka se týká GDPR. Chci se ptat, jak moc jsme připraveni na to, abychom se vyrovnali s následky eh, Brexitu bez dohody. Děkuji, paní Barley. Eh, dobrý den, vítejte. Tady, paní komisařko, asi vás nepřekvapí, že bych eh, chtěla přejít zpátky k právnímu státu, abychom doplnili tu diskusi. Já už jsem vděčná za to, co jste říkala. A sice, že to není jenom čistě otázka spravedlnosti nebo justice, je to také politická otázka. Myslím, že to nebylo úplně jasné, když jsme eh, o tom diskutovali s Ústavou von der Leyen. Je to také otázka záměrné, vzájemné důvěry. A i to má své důsledky. Možná, že byste mohla ještě obšírněji se vyjádřit k tomu, co by to mohlo znamenat a jaké důkazy o tom máme. Děkuji, pan Lagodinský. Paní komisařko, my jsme velmi rádi, že tady můžeme mluvit o právním státu, ale já bych vás chtěl ještě upozornit na jednu věc. Mluví se o právním státu a pak se mluví o těch elektronických nebo digitálních eh, záležitostech, ale měly by to být eh, věci, které se budou řešit společně, když se podíváme na elektronické nebo digitální důkazy, tak tady dochází k porušování právního státu. Eh, jeden příklad. Ten váš návrh o e-evidence by znamenal, že automaticky poskytneme tyto důkazy i jiným zemím na jejich žádost, ale v případě ratifikacího rozkazu stejně tak jsou případy, kdy nemůžeme spolupracovat eh, se státy, protože nesplňují ty eh, požadavky na právní stát. Jak to chcete vyřešit u e-evidence? My to tam zatím nevidíme, že by se to řešilo. Potom je tady problém s klasifikací dat. To bylo nově zavedeno, je to úplně odlišné od dalších nástrojů, které jsou nám známé, čiž to trochu mate, eh, jak máme chápat právní stát v digitální době. A potom jde o smlouvu mezi EU a Spojenými státy, jak se budou řešit ty případy porušení GDP, hlavně články 6 a 48. Jak tedy můžete propojit tu digitální oblast a právní stát, abych odpověděl kolegovi z té krajní pravice, jsou tady jasné standardy právního státu. Není to žádný abstraktní pojem. Přečtěte si eh, rozsudky soudního dvora. Vás to asi nezajímá, ale přečtěte si rozhodnutí soudního dvora. Jsou tady jasné standardy právního státu, takže se nechovejte, jako kdyby to byl nějaký abstraktní pojem. Děkuji, paní Cugaru. Děkuji, paní komisařko. Chtěl bych vám poděkovat za vaši tvrdou práci během vašeho mandátu. A já chci poděkovat také, že jste se zabývala právním státem, zejména v Rumunsku. Mnoho rumunských občanů se toho určitě váží, toho vašeho postoje. A potom chci říci, že skutečně upám, že ten nový mechanismus pro právní stát bude stejně silný Eh, pro všechny členské státy se stejnými kritérii. Eh, u nás je ten monitorovací systém pro právní stát, nejsme v Schengenu, jak víte, ten nedávný vývoj a ty útoky na právní stát v Rumunsku ze strany vlády nebo ze strany vládní koalice. To velmi znepokojivé. Mám dvě otázky. Ta první se týká přístupu k Evropské umluvě o lidských právech. Máme tady nějaké aktuální informace o tom, jak to vypadá? protože už uplynul čas od toho rozhodnutí Evropského soudního dvora v roce 2014. A druhá otázka se týká GDPR a jejího rámce. Včera komise přijala zprávu, která se zabývá novou legislativou a tím, jak to fungovalo v uplynulém roce. My v Rumunsku jsme teď v situaci, kdy dochází ke zneužívání té legislativy aby se potlačila svoboda médií. Například dochází k tomu, že národní orgány eh, chtějí eh, donutit investigativní nováře, no, novináře, aby prozradili své zdroje, a ta je odpírána nějaká veřejná informace novinářům na základě GDPR. Jak to bude komise řešit? Pan Papadakis. Děkuji. Eh, já bych chtěl vám poděkovat za vaše působení v Evropské komisi. Vy jste odpovídala na určité otázky týkající se Polska. Eh, tam šlo o používání eh, symbolu komunistické minulosti. A vy jste jednou řekla, že každý členský stát se musí zvolit svůj vlastní postoj ke své minulosti. Ale tak to není možné. To by mohlo znamenat, že se bude stejným způsobem stavět i k fašismu. Je potřeba k tomu zaujmout jasný přístup. E, víme, že v některých zemích jsou antikomunistické zákony. A co říkáte na situaci na Ukrajině, kde došlo k zákazu komunistické strany? Víme, že eh, eh, také je program Evropa mm, pro občanství, kde jde o lidská práva, tím se eh, uplatňují určité hodnoty, pro tím antikomunismus. A to prostě není možné. A my požadujeme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 Evropská komise si je tohoto vědoma, zatímco korupce dále sílí. Stíhání těchto případů navzdory všem doporučením Benátské komise se neřeší a státní zastupitelství jedná na politickou objednávku. Proto jsou zde nějaká doporučení, můžete dávat nějaká doporučení těmto státním zástupcům, kteří v podstatě nepodléhají žádnému dohledu a pak došlo k narušení databáze úřadu pro uh, Eh, ochranu osobních údajů. Došlo k tomu, že údajně eh, data v podstatě úplně všech se dostaly ven. A tak se chci zeptat, kdo zde nese podle vašeho názoru odpovědnost. Ovlivní to i naše členství, případné v Schengenu. Ještě k umělé inteligenci. Jakým způsobem se vaše útvary eh, staví k této otázce, která podle mnohých bude mít vliv na uh, jednak spotřebitele a i na oblast eh, ochrany osobních svobod. Děkuji, to bylo jasné, výstěžné. A pan Jaký je poslední na seznamu našich vystoupení. Děkuji. Paní komisař dužo mluvila o Děkuji, paní komisařko. Vy jste hodně hovořila o právním státu, o těch hlavních zásadách. A bez toho, abych se dostával do podrobností, víme, že to je hlavně politická otázka. A pokaždé, kdy eh, se ptám na tyto případy porušení právního státu, tak je mi řečeno, že jmenování soudců v Polsku je politiz- spolitizované, ale eh, v Polsku je rada složená ze soudců, která nominuje nové soudce, tak eh, jak to probíhá například v Německu, tam je pět eh, soudů, které jsou předmětem těch nominací ze strany eh, vlády. Takže v Polsku jsou eh, jmenováni svými kolegy, zatímco je říkáno, že to je politizované, zatímco v Německu jmenuje vláda, takže to není Eh, spravedlivé to posouzení. Bylo by dobře, kdybyste na to mohla odpovědět, paní komisařko. Velmi často se mluví velmi obecně, ale já si myslím, že by bylo zajímavé eh, slyšet nějaký eh, objektivní právní, nějaké objektivní právní posouzení té situace. Ah, já jsem rovněž novou poslankyní a vystupuji tedy poprvé. Za prvé, chtěla jsem poděkovat paní komisařce Jourové za její úsilí v oblasti ochrany práv žen. Otázka je jasná a krátká. Předpokládám, že není snadné spolupracovat se všemi členskými státy na tématu posílení ženských práv. A mě by zajímalo, jaká je doposud vaše zkušenost při uchopení této výzvy a jaký je zde princip, jakým způsobem se jedná s členskými státy a co bychom měli my učinit na evropské úrovni. Co byste vy poradila komukoliv, kdo převezme tuto oblast pravomocí po vás, aby pojednal toto téma diskriminace žen. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Bylo jasné, že pozornost členů výboru LIBE si určitě zasloužíte, že zde bude jas, jasně intenzivní diskuze, zajímá toto téma jak původní členy, tak i nové členy. Eh, dávám nyní prostor pro vyjádření, ale znovu upozorňuji, že máte možnost odpovědět i písemně. Některé dotazy byly velice specifické. Děkuji. Děkuji, to je pro mě také dobrá varianta, protože nebudu předstírat, že vím všechno, takže je některé otázky zodpovím písemně. Některé z těchto otázek jsou totiž právního charakteru a měly by být zodpovězeny velice přesnými formulacemi. Pokud eh, tedy ty otázky, které zůstaly nezodpovězeny, byste mi mohli poslat písemně, byla bych velice vděčná. Začnu od konce. Otázka genderová. My jsme měli eh, strategii, která se týkala různých priorit. Nedošlo s politováním, musím říct, k žádnému zázračnému pokroku ve věci a některé ukazatele, jako je třeba zaměstnanost, účast žen v institucí, propastní rozdíl mezi platy mužů a žen. To vše se vyvíjí, ale vyvíjí se to pomalu. Evropský parlament, zde máme 36% původně, nově 40%, tudíž k nějakému pokroku dochází a ráda pro političky. My jsme to včera slyšeli od Terezy Mayové, která vystoupila a v britském parlamentu řekla, buďte sám sebou. To není to příliš originální odpověď, ale jen opakuji, co řekla Tereza Majová včera. Pak bych chtěla rozptýlit nedorozumění ohledně toho, že jsem údajně řekla, že právní stát je abstraktní záležitost. Samozřejmě, že nikoli. Já jsem navazovala na dvě stanoviska. Jednak jsem chtěla říct, že není možné jednoduše poměřovat eh, dodržování principu právního státu v členských státech, tak jako poměřujeme fiskální politiku, že bychom eh, poměřovali veřejný dluh. Například to není až tak jednoduché v případě zásad právního státu. A pak jsem také chtěla říct, že je to těžko vysvětlitelné občanům, kteří nemají právní vzdělání, neznají ústavní pořádek. E, Není vždy snadné jim vysvětlit, proč je to tak důležité téma. Proč je důležité, aby vítěz voleb neobsáhl všechno. Na, to, na tom je založena naše demokratická společnost. A paradoxně, bohužel, se mi stále ještě nepodařilo to vysvětlit všem. Proč je to tak důležité? Možná je to mé komunikační selhání, ale chci říci, že si zde musíme rozhodně vést lépe. Musíme se soustředit na základní principy naší demokratické společnosti a na ty upozorňovat. A pak co se týče toho, že jsem zaujatá a odpovídám jen na něco. Já mám ráda kontroverzní otázky, já nejsem zaujatá, jenom zvládnu zodpovědět jen to, co zvládnu. My zde jednáme o velice obtížných otázkách, o otázce identity, i ta sem patří. Uh, často v této věci nemá někdo vůli ke kompromisu a proto jsem zde a proto jsem zde tak moc ráda a jsem připravena zodpovídat i nepříjemné otázky. Nemohu si pomoci, vrátím se ještě k tomu, co říkala paní Reintke a na co se ona ptala. Ano, je zde otázka právního státu versus rozpočet. Já doufám, že to bude přijato. Um, návrh vazby mezi právním státem a rozpočtem je velmi konkrétní, postup je tak, jak je navrhovaný, je velmi vyvážený a já doufám, že vše projde legislativním procesem. Istanbulská úmluva a ještě otázka násilí na ženách a dětech, eh, otázka domácího násilí. My spoleháme na to, že Istanbulská úmluva bude ratifikována ze strany všech členských států. A zdá se, že na úrovni pravomocí Evropské unie Evropská unie měla k úmluvě přistoupit, což se nestalo, takže to žádný úspěch nebyl. A musím upřímně říci, že jsem o to velmi usilovala. Pochopitelně ratifikace Istanbulské umluvy patří do svrchované pravomoci každého státu. Já zde chovám úctu ke svrchované pravomoci státu, ale vysvětluji vám tímto, proč je Istanbulská umluva podle mého užitečným předpisem. Bez ní v budoucnu by asi stálo za to zvážit, zda bychom neměli přijmout specifický právní předpis, který by upravoval otázku těchto specifických trestných činů. A Paní předsedkyně rovněž naznačila, že by chtěla v této věci konat. Víte však, jak je to citlivé téma, jak je to citlivý materiál v rámci hmotného práva trestního je vždy, pokud mohu tedy říci, je vždy boj mezi EU a členskými státy ohledně toho, co se má upravovat na úrovni Evropské unie. A proto si myslím, že by bylo dobré zvážit na toto téma přijetí nového právního předpisu, protože Istanbulská umluva tu nečeká žádná slibná budoucnost. K časté skobot a v této otázce uchopím benchmarking a CVM. Nástrojů máme několik, prostřednictvím nichž vyhodnocujeme situaci v členských státech. Máme zde článek 7, což je poslední možnost tam, kde zaznamenáme systematické porušování principu právního státu v některých členských státech. Pak zde máme variantu použití nástroje Justice Scoreboard. Někteří z vás o tom hovořili. Podle našeho názoru je to velice užitečný nástroj. Pomocí něho totiž poměřujeme efektivitu, rychlost a další měřitelné ukazatele v oblasti rezortu spravedlnosti spravedlnosti, vyhodnocujeme nezávislost justice, kvalitu rozhodování. Každý rok to zvedne adrenalin některým ministrům spravedlnosti, zvláště těm, kteří sledují vyhodnocení ze strany vnímání občanů. To je vždycky velice citlivé. My zde zaznamenáváme návaznost mezi nízkou důvěru do Eh, v soudnictví a snadnost útoku na systém soudnictví ze strany politiků. Tam, kde je důvěra nízká, tak neriskujete vůbec, nestojí vám to, vás to vůbec nic, pokud napadnete soudní systém, protože všichni budou s vámi, nemohou si pomoci, ale v některých členských státech je to zřejmé. Některé části společnosti, někteří zkrátka považují útoky na soudnictví za něco populárního, takže pozor na to, Justice Cobot, my chceme doplnit do něj ještě další kapitoly, zvláště v oblasti trestního práva. A třetí systém jsou doporučení pro konkrétní země. Proč? Eh, protože se to týká ekonomiky, ovšem oblast soudnictví má veliký dopad na hospodářskou situaci země. Máme zde nově navrhované roční hodnocení právního státu a pak zde máme CVM. CVM se uplatňuje ve dvou státech, Bulharsku a Rumunsku a mohu pouze zopakovat, že Jean-Claude Juncker konstatoval, že CVM musí být zrušeny případě, že budou dokončeny reformy a budou dodržena doporučení v příslušných členských státech, což je intenzivní záležitost, je to intenzivní spolupráce mezi komisí a členskými státy. Já jsem osobně hovořila s ministry spravedlnosti, s veřejnými žalobci o tom, jak může komise na pomoci těmto státům a co lze realizovat Ovšem říjen 2019 ještě nenastal, takže mohu pouze připomenout, co konstatoval Jean-Claude Juncker k této věci. Uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Proč je to tak eh, výjimečné. Někteří říkají, že to je diskriminace, ale šlo o dohodu, která souvisela s přistoupením. Je třeba na základě nových výsledků věc dořešit ku prospěchu jak zúčastněných členských států, tak i komise. Otázka vzájemné důvěry, ta tím rovněž souvisí a souvisí i s principy právního státu. Máme zde různé nástroje, které zde uplatňujeme. Evropský zatykací rozkaz a elektronický důkaz. K když jsme na půdě rady řešili eh, elektronické důkazy, tak vždy řešíme dvě otázky. Základní práva a svobody a ochrana osobních údajů. Čí údaje je možné použít v rámci vyšetřování? Pochopitelně řešíme i otázku zapojení společnosti, v oblasti informačních technologií, které působí v jiném členském státě. Musím říci upřímně, že se mi nezamlouvá, jak to funguje tuto chvíli je společnost informačních technologií požádána, je dožádána, ona může reagovat a nemusí, je to dobrovolné. Je to na tom, jestli se ten manažer dobře vyspal nebo nikoli, já trochu přeháním, ale ptám se tímto, jak je tento proces spolehlivý. My jsme na základní práva opravdu pamatovali a rovněž jsme také konstatovali, že tento mechanismus bude fungovat jedině tam, pokud bude panovat důvěra. A to ne vždy platí. Někdy probíhají celkem intenzivní debaty a tímto se dostávám i ke Spojeným státům. A nyní jsem hovořila o čem si jako je celoevropská dohoda se Spojenými státy, nebo Spojené státy si vyberou státy, říkám, že nikoli. My chceme zaručit stejný standard. Musíme na tom však svědomitě pracovat. Nyní skáču z jednoho tématu na druhé, protože cítím z vaší strany, pane předsedo, vibrace. Ne, to jsou dobré vibrace, eh, to je v pořádku. Ne, opravdu, kolik mám času? No, my už jsme překročili časový limit, to je celá zřejmé. My eh, se omlouváme, že další téma, což je přesně eh, skoubut bude tímto trochu posunuto. No, o tom už jsem hovořila, říká paní komisařka, k pochopitelně ke vzájemné dohodě a k používání nástrojů v duchu vzájemné důvěry. Zde existuje velice ustálená judikatura Evropského soudního dvora, která hovoří o standardech, které musí být zaručeny všude. My se o tyto nálezy opíráme vždy, když konstatujeme, že členské státy se musí o tuto otázku zasadit více. Pak k té dohodě o e-privacy a e-cloud. Spojené státy a Evropská unie. Vy jste, paní Intveld, říkala, že byste ráda, aby se k tomu vyjádřil i soud. To je právní otázka, my se na to musíme zaměřit, ovšem do této fáze jsme se zatím ještě neposunuli. CVM jsem se již vyjádřila a otázka rovnosti musím se naučit vyslovovat všechna jména. S tímto jménem je to složité. Já jsem do určité míry již otázku základních práv a odnětí svobody eh, řešila, je to na členských státech, aby dodržovali vše, co nařizuje Evropský soud pro lidská práva. My v tuto chvíli jednáme o této otázce a o podmínkách odnětí svobody, o alternativních trestech s ministry spravedlnosti. Já jsem jim navrhla, aby se v této oblasti využilo více evropských peněz. Já už nemám časový prostor, ale mohla, mohla bych vám říci, na které účely by se tyto prostředky mohly vyčlenit. Musím však říci, že členské státy mi říkají, že není příliš populární provádět investice do věznictví, že lepší investovat do školství a nemocnic, já to chápu, jsou eh, to otázky národní politiky, v které jsem také působila, ovšem jsou zde standardy, které musíme dodržet. Tedy eh, můžeme z evropských fondů uh, financování na věznice navýšit. A nyní se vracím ještě trochu k otázce elektronických důkazů a k otázce výměny dat. Máme zde uh, v oblasti trestního práva tři nástroje vzájemná právní pomoc. Pokud dojde k dožádání spolupráce ze strany soudu, tak to trvá v průměru 10 měsíců, aby bylo dožádání vyhověno. Pokud použijeme vyšetřovací rozkaz, tak je to 120 dní. My v tuto chvíli navrhujeme nový systém s příslušnými pojistkami, kde jsou chráněna práva a osobní údaje podezřelých eh, svědků oběti. Jsou to kritické záležitosti, kritické momenty v rámci řízení, kdy bychom chtěli věc řešit buď v rozsahu sedmi hodin nebo deseti dnů. Je to revoluční počin, ale musíme velmi pečlivě zvážit ochranu osobních údajů. Komisi tento návrh trval velmi dlouho, pracovali jsme na to přes dva roky. My jsme vše dokončili v Dubnu, musím říct, že to bylo relativně pozdě a v tuto chvíli jsme stále ještě připraveni jednat, chceme lepší pojistky, aktivnější zapojení vykonávajícího členského státu a tak dále. Je to však naprosto nezbytné. Paní Insera, Agentura pro základní práva, zločiny na základě sexuální orientace. Uh, motivované tímto podnětem. My prostřednictvím agentury schromažďujeme údaje na toto téma a Zahájili jsme řízení proti několika členským státům v souvislosti s nedostatečným naplněním této směrnice. Komise buď navrhne rozšíření těchto řízení na další skupiny občanů. Zda se tážete, zda to chceme rozšířit, tento záběr, tak v tuto chvíli konstatuji, že nikoli. Možná příští komise se na takovou možnosti rozšíření pravomoci agentury zamyslí. Co se týče směrnice o rovnosti, jak jsem již říkala, musíme se neustále snažit a příště budeme mít šanci v říjnu. Paní Kenner, jak spolupracujeme s OECD a dalšími na téma praní špinavých peněz? Za prvé, pochopitelně v rámci finančního, finančního akčního týmu, to je jasná koordinace, která zde probíhá. Ovšem, my jsme se rozhodli konat ještě více prostřednictvím EU, prostřednictvím legislativy, prostřednictvím tlaku na naplňování stávající legislativy a naplňování páté směrnice pro boj proti praní špinavých peněz. A pak ještě řešíme otázku reálného života. Jak je možné, že v Danské bank v Estonsku za sedm let bylo propráno 7 miliard euro. Jak je to možné? Vždyť oni mají ohromné pro, eh, předpisy a na dánské straně si zaškrtli všechny dohledové kontrolní úkoly. Všechno proběhlo a přesto došlo k tomu, k čemu došlo na estonské straně. Jak je to možné? Zde je třeba si vyžádat odpovědi a my jsme je položili, my jsme položili tyto otázky a Tážeme se bank, jakým způsobem konají. Je to součástí zprávy, kterou komise včera přijala. Je to zajímavé čtení, jsou tam nové trendy, je tam otázka anonymních transakcí, virtuální měny, občanství na prodej a tak dále. To všechno jsme v této zprávě uchopili, ovšem můžete si to pročíst, ale my stejně musíme ještě konat dál. Já bych vás, eh, paní komisařko, rád požádal o to, abyste se již dostala k závěru svého vystoupení. Ještě k digitálnímu aktu, to je DG Connect. Já nevím, co DG Connect plánuje. Samozřejmě, že mám svoji vizi, ale nechci vás mást. Ani nechci mást jiné. Ne a, a nechci ani říkat, že jsou zde určité vize Věry Jorové, která neví, kam, půjde, eh, kam bude dál postupovat pan Zdechovský. Pokuta pro Cambridge Analytica 2 mil, miliony uh, liber. Šetření ještě probíhá, ale tato situace je tak eh, nechvalná, protože ta pokuta je nízká, ale je zřejmé, že GDPR bylo potřeba. Bohužel my jsme museli uplatnit ta pravidla, která platila předtím, než vstoupilo v platnost nařízení GDPR a k tomu došlo. Pak ještě horizontální směrnice, domácí násilí, o tom jsem hovořila, dvoj standard, dvoj kvalita výrobku, to je veliká uh, otázka, na které se musí dále pracovat. Legislativa, která byla přijata, je kompromisem v tom směru, že dvojí kvalita je zakázána, pokud zde neexistuje nějaký legitimní důvod, jako je třeba technický standard, který se v různých členských státech liší. S takovou situací se musíme vypořádat. Ovšem, komise připravila metodiku na testování potravin a připravila Dvě, dva miliony pro inspekce na testování. Předložila právní stanovisko s tím, že je to nekalá praktika, která může podléhat postihu, ovšem nyní je to na státní inspekci jednotlivých členských států a já nadále jednám s výrobci, já jsem na ně i prstem ukázala, řekla jsem, o které značky se jedná, probíhá další velmi intenzivní debata s asociací pro potravinářství a nápoje, s asociací pro značky, dělám maximum, ale není možné tlačit na Národní inspekce. Od ledna 2020 budeme mít novou úpravu, která se bude týkat eh, práce státních inspekcí, které budou moci působit i přeshraničně, budou moci v rámci své sítě pracovat na některých přeshraničních případech a uh, jednotlivé případy sledovat. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, ceníme se vašeho úsilí. Překročili jsme čas, jak jsem říkal, máme zde variantu písemných pře- pří, přípisů. Jsme rádi, že jste se takto vyjádřila. Ale v tuto chvíli oznamuji, že ti z vás, kteří položili otázku, na téma soudní spolupráce, na téma eh, soudního příkazu. Chci říci, že můžeme na toto téma hned navázat při projednávání dalšího bodu na programu, protože zde budeme projednávat otázku kobodu. A také bych rád oznámil, že zbytek komisařů, kteří mají zodpovědnost v souvislosti s působením výboru Liber. Budeme s nimi jednat v září. Místo předseda Timmermans by měl dorazit 4. až 5. září a pan komisař Avramopoulos vnitro ten dorazí 12. září a v tuto chvíli přistupujeme k dalšímu bodu na programu, což je Justice Scoreboard. Paní komisařko, mnohokrát děkujeme a přejeme krásné léto. Tak nebudeme to dále protahovat a jdeme na další dnešní bod, který máme na programu 45 minut. Trošku to zkrátíme, aby zbyl čas ještě na následující bod. Protože potom máme ještě jeden. Takže začneme, jak jsem už říkal, hodnocením Justice Scoreboard. No pokud tento nástroj neznáte, tak jde o komparativní informační nástroj, který poskytuje data o několika indikátorech pro hodnocení kvality, nezávislosti a efektivity soudních systémů v členských státech. Hlavní parametry jsou tyto tři. Nezávislost, kvalita a efektivita soudního systému. Funguje od roku, eh, od roku 2013 a v vydání z roku 2019 jsou ještě další indikátory. A sdělení o dalším posilování právního státu v Unii bylo přijato v dubnu 2019 a identifikovalo Justice Scoreboard jako část souboru evropských nástrojů na posílení právního státu pomocí podpory soudních reform a standardů právního státu. Nás zejména zajímá ten úpadek vzájemné důvěry a vzájemného uznávání, což je věc, na které je založen celý soudní systém a je to zakotveno ve smlouvě o fungování Evropské unie a proto považujeme za nutné ještě před letní přestávkou eh, vést diskuzi o tomto nástroji, eh, zejména o tomto dokumentu, který máte k dispozici. Slovo nyní tedy dostane pan Nikola Spel, aby nám představil tento dokument, vedoucí oddělení eh, DG Justice. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám za pozvání, abych vám představil EU eh, e Justice Scoreboard za rok 2019. Každoroční Justice Scoreboard zkoumá řadu indikátorů, které hodnotí nezávislost, kvalitu a efektivitu národních soudních systémů. Scoreboard z roku 2019, vydaný v Dubnu, je už sedmý a v průběhu let se scoreboard vyvinul v důležitý nástroj v rámci evropských nástrojů na posílení právního státu. Paní komisařka Jourová právě hovořila o tom, jakými způsoby chce eh, komise posílit tento soubor nástrojů právního státu, jak je obsaženo v novém sdělení komise z minulého týdne. Znamená to také další rozvíjení eh, scoreboardu a já se k tomu ještě vrátím. Od prvního vydání v roce 2013 se Justice Scoreboard značně vyvinul. Ten pokrok eh, nastal také díky eh, podnětům vašeho výboru a Evropského parlamentu obecně, který přijal tři podpůrná usnesení o Justice Scoreboard v průběhu minulých let. Cílem scoreboardu je pomáhat členským státům zlepšovat efektivitu svých soudních systémů. A je důležité připomenout, že scoreboard nevytváří nějaký žebříček, ale spíše poskytuje srovnatelné a spolehlivé informace relevantní pro hodnocení fungování soudních systémů, eh, které by vždy mělo vést k hlubší úvaze o tom, eh, jaké jsou příčiny dosažených výsledků. A proto srovnávací přehled v tomto scoreboardu je doplněn eh, hlubším hodnocením jednotlivých zemí, které se provádí v bilaterálním dialogu s národními orgány v kontextu evropského semestru a tam je možné zohlednit specifika místního právního systému a kontext daného členského státu. Nezávislost, kvalita a efektivita. To jsou tři prvky efektivního soudního systému, jsou zásadní pro uchování principu právního státu. Efektivní soudní systém je nutný k implementaci evropského práva, protože národní soudy fungují jako evropské soudy, pokud uplatňují evropské právo. A dodržování právního státu a efektivní soudní systém mají také zásadní dopad na investiční a obchodní prostředí v členských státech a jsou proto zásadní pro ekonomický růst. A právě z těchto důvodů Justice Scoreboard poskytuje data evropskému semestru prostřednictvím zpráv o jednotlivých zemích a doporučení pro jednotlivé země. A jak eh, se praví ve sdělení z minulého týdne, eh, scoreboard také bude poskytovat data pro budoucí každoroční eh, zprávy o právním státu, které komise bude vypracovávat. Teď tedy máme před sebou sedmé vydání scoreboardu a to už nám umožňuje vysledovat během let určité trendy. Výsledky letošního roku jsou smíšené. Ukazuje se tu relativní zlepšení, pokud jde o efektivitu soudního systému a kvalitu v mnoha zemích, ale bohužel v některých zemích je ten trend opačný a situace se zhoršuje. v tomto kontextu e, nízká úroveň vnímání soudní nezávislosti mezi občany a firmami je v některých zemích zejména znepokojivá. Chtěl bych ale začít těmi pozitivními trendy. Za posledních 8 let vidíme pozitivní trend v oblasti efektivity soudů. Ve většině členských států délka soudního řízení v obchodních sporech a občanských sporech se zkrátila anebo při nejmenším zůstala stejná. A to též platí pro většinu členských států v oblasti e, správních sporů. E, například jsou země, které značně snížily délku řízení e, mezi lety 2010 a 2017. To je například Slovinsko, Slova, eh, Slovensko a Chorvatsko. A když si vezmeme všechny občanskoprávní spory od roku 2010, tak Chorvatsko snížilo počet probíhajících řízení o 30% a ve Slovinsku se to snížilo o zhruba 70%. Délka řízení se snižuje také v Itálii o 15 od roku 2010 v případě správních sporů, ale stále ještě tu zůstávají výzvy, a to zejména u vyšších instancí. Kromě efektivity hodnotí scoreboard taky kvalitu soudních systémů. Většina členských států má standardy toho, jak informovat strany o probíhajícím řízení o časovém harmonogramu soudu a případných spožděních. Zlepšil se online přístup k soudním rozsudkům, zejména potom publikování rozsudků nejvyšších instancí, což znamená, že momentálně 19 členských států publikuje všechny občanské administrativní a obchodní rozsudky. Přestože rozpočet na soudnictví zůstává stabilní v mnoha členských státech, a v mnoha členských státech se zvýšil. Například v Irsku, Finsku a Lotyšsku. Tak eh, toto vydání přináší určité novoty. Například poprvé to máme přehled standardů uh, u nejvyšších instancí pro zlepšení kvality soudnictví. V mnoha členských státech existují mechanismy uh, objasňujících rozsudků a také povinnost používat jasný a srozumitelný jazyk a držet se stručného vyjádření. Zohledňujeme také, jak soudní systémy eh, zohledňují specifické potřeby některých uživatelů soudu, jako jsou například děti. A také v tomto vydání je nový graf, který prezentuje hlavní kategorie eh, vládních výdajů na soudy nízkých instancí. To je důležité, protože je potřeba si uvědomit, že výdaje na spravedlnost nejsou pouze nákladem, ale naopak, když jsou správně zacílené, tak jde o investice. Teď přejdu k novým aspektům v kapitole Nezávislost. Poprvé jsme předložili přehled orgánů, které se zapojují do disciplinárních řízení ohledně soudců. Soudci musí mít jistotu, že mohou rozhodovat bez rizika politického ovlivňování obsahu jejich rozsudků. A jak jistě víte, komise zahájila řízení pro porušení předpisů proti Polsku, aby bylo zabráněno takovémuto politickému vlivu na soudce. A minulý týden se komise rozhodla vydat odůvodněné stanovisko v tomto případu a nyní mají polské úřady dva měsíce na to, aby splnili toto stanovisko. Ve scoreboardu se nabízí e, řešení. Polská legislativa obsahuje některé prvky, které jsou v Evropě unikátní. Tím se dostávám k těm e, problémům, na které Justice Scoreboard ukazuje. Za prvé, členské státy musí lépe snižovat eh, délku řízení a počet probíhajících řízení. To je problém identifikovaný i v evropském semestru jakožto jeden z nejhlavnějších. 9. července Rada na návrh komise se zabývala eh, doporučeními pro jednotlivé země ohledně fungování soudních systémů pro sedm členských států Chorvatsko, Itálii, Kypr, Maďarsko, Maltu, Portugalsko a Slovensko. Za druhé, pak je to ještě prostor pro zlepšování v oblasti využívání a přístupu k elektronickým přístrojům, aby se například dalo sledovat průběh soudního řízení online. Za třetí, nezávislost soudů a soudců je i nadále problémem v některých členských státech. A byla vydána doporučení pro tři eh, konkrétní země týkající se tohoto problému. Ze scoreboardu 2019 vidíme, že vměšování politiků nebo tlak ze strany politiků je hlavním důvodem pro to, že občané a firmy vnímají soudnictví jako nikoli nezávislé. Přinejmenším sedm osob z deseti označují nezávislost soudnictví za špatnou, za neexistující, a to právě z důvodu nátlaku ze strany politiků. Tím se ukazuje, jak je důležité, aby existovaly efektivní e, zákonné pojistky na ochranu nezávislosti soudnictví. Dnes ráno už řekla paní komisařka Jourová, že pokud soudní systém správně nefunguje v jednom členském státu, tak dopad pocítí celá Evropská unie, protože spoleháme na vzájemnou důvěru. Verdikt soudu jedné země je uznáván v celé Evropské unii a o nezávislosti tohoto verdiktu by nemělo být pochyb a proto je třeba, abychom spojili veškeré úsilí na podporu právního státu a ochranu nezávislosti soudnictví v celé Evropské unii, což je také důvod, proč komise minulý týden přijala nové sdělení o právním státu. V tomto sdělení se oznamuje, že komise bude dále rozvíjet EU Justice Scoreboard – aby pokrýval i další oblasti týkající se právního státu, zejména v oblasti trestní spravedlnosti. A vítáme podněty, které jsme obdrželi z Evropského parlamentu a konkrétně z vašeho výboru. Děkuji vám. Děkuji, pane Bele, děkuji za tuto prezentaci. Ta samozřejmě souvisí s tou dlouhou diskuzí, kterou jsme právě absolvovali s komisařkou Jourovou. Takže určitě budeme mít zájem na tom, nebo bude zájem na tom, aby jste se řídili podněty, které tu dnes ráno zazněly. Začneme panem Zdechovským. Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, tak já jsem specialista na metodologii tohoto scoreboardu ale vážně, kolegové, já vám děkuji za práci. Udělali jste toho hodně. Ale stále mi tu chybí spousta informací o mnoha zemích. Taky, jak můžete srovnávat systém ve Francii a systém v České republice? Jak srovnáte kvalitu soudních systémů ve všech zemích. Tam je toho tolik, co bych vám mohl vysvětlovat v českém systému, co ještě stále nefunguje. A žijeme v 21. století. Podívejte se na to, kolik zemí má soudnictví vůbec nějak digitalizované. Kolik zemí používá nějaké digitální způsoby prezentací výsledků soudních sporů? A to je právě ten problém. To je problém, že tu máme spoustu čísel, můžeme se na ně koukat, ale nevidíte z toho, kdo je dobrý a kdo je špatný. Nastaly značné změny eh, metodologie v průběhu času a stále ještě nemáme jednu metodiku srovnávání jednotlivých systémů. A pokud jde o kvalitu spravedlnosti a o neutralitu soudu a tak dále, myslím si, že leco svíme z médií, ale nikdo nemůže opravdu říct, opravdu, a neutrálně říkat něco o kvalitě soudů. Kdo, někdo, kdo je mimo tento systém. A pokud jde o ten politický zájem, tak v mnoha případech ano. My máme premiéra, který má obrovský problém se střetem zájmů, je e, vyšetřován policií a stále je ve funkci. A jak teď můžete říkat něco o soudnictví v České republice, jestliže premiér, který má politickou moc, kritizuje neustále práci policie, práci soudů a vyměnil ministra spravedlnosti proto, že bývalý ministr spravedlnosti byl pro neutralitu vyšetřování. To tomhle scoreboardu nenajdete. Já se omlouvám, že mluvím tak dlouho, ale je veliká škoda, že děláte spoustu práce. Já vám za to děkuji. Ale ty výsledky jsou pro mě opravdu k ničemu, já se omlouvám. Please Let's have in mind that we're in delay and we still have a pending point. Upozorňuji, že už máme spoždění, ještě pořád máme jeden bod, eh, kterým jsme dopoledne probrat. Tak vám to všem připomínám. Samozřejmě eh, rád vám dám slovo, ale je to jenom scoreboard. Byla to iniciativa výboru Libe, proto to tady probíráme. Bylo to ještě v době, kdy Vivian Redding měla na starosti toto portfolio. Víme, že máme 28 členských států, které mají velmi odlišné justiční systémy. A právě proto jsme si mysleli, že je dobře mít nějaký srovnávací nástroj pro analýzu, aby eh, bylo možné objektivně posoudit ty rozdíly a jak třeba naplánovat nějaká nová opatření, aby ty standardy se přiblížily a zajistila se nezávislost soudnictví. Paní Kiniči má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zástupci komise za prezentaci, která se týká těchto údajů o Justice Scoreboard. Je to důležité mát, mít takto eh, komparativní údaje, protože Díky tomu můžeme lépe poznat situace v oblasti justici ve členských státech, co se efektivity týče, kvality a tak dále v jednotlivých zemích. Nicméně, ale i já eh, mám jednu konkrétní otázku, která se týká nezávislosti justice. To je téma, které je velmi delikátní, ale samozřejmě také velmi složité. A moje otázka je následující. Jakým způsobem tento nástroj Justice Scoreboard může přispět k tomu, abychom efektivně zajistili nezávislost justičních orgánů v daných zemích. A potom další otázka, možná o něco konkrétnější, co se týče těch dat o těch případech praní špinavých peněz. Tak v tomto ohledu se chci zeptat komise, jestli dnes máme k dispozici, my jsme předtím o, s komisařskou Jurovou hovořili o praní špinavých peněz, je to téma velmi důležité. Proto se chci zeptat, jestli komise má k dispozici data o trvání těchto případů v různých zemích, a to včetně, e, jestli dojde k nějakému úspěšnému vyřešení, tedy jestli to potom není odloženo nebo neukončeno. Zajímalo by nás mít specifické informace k těmto případům a mít možnost to porovnat. Pokud to není, tak možná se by bylo možné, aby tam ta data byla příště zahrnuta. Děkuji. Jsem velmi přísný, také na zelené. Děkuji vám za vaši prezentaci Justice Scoreboard. Mám dvě krátké otázky. Byla bych pro posílení celého systému, ale zajímalo by mě, jestli ty ukazatele, které tam v současnosti máme, skutečně jsou schopny prokázat kvalitu právního státu, protože jsou víceméně jenom kvantitativní, délka řízení a tak dále, anebo se omezují na ty postupy, které jsou popsány, ale chtěli bychom se bavit o kvalitě, tak si myslím, že mm, bychom tu diskuzi museli eh, prohloubit a muset zkoumat jednotlivé rozsudky i kvalitativně. Mě zajímalo, jestli je tady možnost zřazení nějakých dalších ukazatelů, jestli to je proveditelné a potom se chci zeptat na to, jestli eh, by se ten scoreboard mohl více využívat. Teď je to propojeno s evropským semestrem a země jestli by to šlo propojit například s financováním z EU. A já vím, že to je jedno nařízení, eh, je to nařízení, které se projednává v radě a v parlamentu, které by eh, to podmínilo, to financování výsledky v oblasti justice. otázka, jestli by to šlo využít i v tomto ohledu. A vedlo to například k omezení eh, financování z EU a tím posílit eh, právní stát. Paní Interfeld za Renew. Já se omlouvám, já jsem vás předtím neměl na seznamu řečníku. Ale i tak eh, dělám pokrok. Už nejsem v Alde, už jsem v Renew. A teď dokonce se dostanu ke slovu. Děkuji komisi za prezentaci, také za to, že připravují tuto každoroční zprávu. A velmi ráda jsem slyšela, že jste říkal, že se to podařilo zlepšit díky iniciativy Evropského parlamentu. To je trochu eufemismus, protože my jsme se k tomu stavili vždycky velmi kriticky. Já osobně si myslím, že ten Justice Scoreboard je klíčový nástroj pro vytvoření kultury právního státu v Evropské unii ale i tak, když se podíval na tu zprávu, kterou jsme teď dostali, že ta kritika z minulých let pořád platí i nadále. A sice jde o to, že ty metody, které používáte, nejsou dostatečně dobré. Příliš se spoléháte na informace, které dostanete od členských států eh, samotných. Takže v podstatě Máte-li eh, touto zprávu kritizovat eh, ty členské státy, tak eh, se příliš nemůžete opírat o ty údaje od nich. Ještě říkáte, že ta situace není úplně nejlepší v Polsku, tak to je, není úplně dostatečné. Vzpomínám si, že jsme mluvili o Maďarsku, ale také Rumunsku nebo Bulharsku. Ale v té zprávě Eh, se u těchto států nic vážného neobjevilo. Bylo to všechno jako v pořádku, že tady je velký rozpor mezi vaší zprávou a skutečností, tak jak to vnímáme nejenom my, ale jak to vnímají i občané. Když tady mluvíme o potřebě důvěry v systém, tak musíme mít zprávu, která bude reflektovat reálnou situaci ve českých státech. Tak prosím, v tom příští, té příští zprávě už se nespolehejte na to, co vám říkají vlády členských států a využijte jiné zdroje informací, zejména k tomu, že to nemá být jenom nějaký zbytečný eh, papír a má to být využíváno i v rámci evropského semestru nebo v rámci toho mechanismu o podmíněnosti financování z evropského rozpočtu. Jinak to nebude k ničemu. Má-li tato zpráva být pro posuzování to, jestli vlády dodržují příslušné standardy, právního státu a jestli tedy budou mít nárok na ty prostředky. Jinak to nebude k ničemu. Já se vážím veškeré práce, kterou jste do toho vložili, vašich dobrých úmyslů, ale není to eh, samo o sobě dostatečné. Já chápu, že to není vaše volba, je to politická volba, kterou dělá komise jako politický orgán a to proto, že nechtějí rozlobit členské státy nebo vlády členských států což je ten hlavní důvod. A proto eh, by nás to mělo znepokojovat, když vidíme, jak eh, rada dominuje předsedu komise, ale také další komisaře a jak zasahují velmi aktivně do volby eh, portfolia pro ty dané komisaře. To je ten hlavní důvod, proč to tento proces tak vypadá. Je skoro, že o tom musíme diskutovat teď, když tady je velmi málo členů tohoto výboru. Byla bych rád, kdyby to vám předseda to mohl ještě někdy zařadit na program naší schůze, abychom mluvili nejenom o Justice Scoreboard, ale také o metodologie a měli bychom apelovat na komisi, aby změnila to svoji metodologii pro zprávu příští rok. Žádné další připomínky. Vy eh, budete chtít ještě reagovat, prosím, co nejstručněji, abychom mohli dát slovo zástupci komise a potom přejdeme k dalšímu bodu. Já jsem chtěl zareagovat na to, co říkala paní Intervelt. Já jsem poslouchal to, co říká paní Intervelt, s tím, že nemůžeme důvěřovat oficiálním informacím od vlád členských států, tak je to neopodstatněné obvinění a jenom jsem na to chtěl pozornit. Jenom mě stačí 10 sekund. Důvěra je dobrá, ale kontrola je lepší. Já věřím v demokracii, která má pojistky a kontroluje, eh, protože to je podstata demokracie a ne slepá důvěra v nějaké národní úředníky. A teď dáme slovo eh, znovu komisi, aby pan Bell nám zareagoval na to, co tady zaznělo během debaty. Děkuji. Možná, že by bylo dobře připomenout, co ten eh, scoreboard vlastně je a co není. Scoreboard má poskytnout komparativní srovnání justičních systémů členských států a měl by pomoci Evropské unie členským státům hodnotit dopad eh, reform v oblasti justice. A to tím, že poskytne prvky pro posouzení kvality nezávislosti a efektivity eh, justičních systémů a tím pádem zjednodušuje identifikaci slabin, hledá také pozitivní prvky a identifikuje zbývající výzvy. Je to jakási výzva pro členské státy, pro různé zainteresované strany, aby se seznámili s těmi výsledky, aby se zamysleli nad důvody, které k těm výsledkům vedly. Také tím, že to pomáhá identifikovat dobrou, osvědčenou praxi a tím i podporovat výměnu této dobré praxe mezi státy. Pokud eh, ty výsledky jsou špatné, tak by si to vždy mělo vyžadovat hlubší analýzu, proč tomu tak je. Není možné potom eh, analyzovat pouze na základě těchto údajů, je potřeba si nechat provést hlubší analýzu důvodu, které k těm výsledkům vedly. Hm. Toto je prováděno v rámci evropského semestru, takže dialog s příslušnými orgány, s interesovými stranami, s stavem soudnictví by měl vést k hlubší analýze eh, té dané situace. Toto hodnocení se týká jednotlivých zemí, má to zohledňovat specifičnost justičních systémů v těchto zemích a potom na základě toho může komise radě navrhnout nějaké doporučení týkající se této země na zlepšení systému justice. A v tomto roce Rada na základě žádosti komise přijala doporučení pro sedm členských zemí. A vyslovila také určité znepokojení z toho, jak funguje justice v řadě eh, z nich. Potom tady zazněla otázka jestli parlamenta tento výbor podporovali přípravu tohoto scoreboard. Já bych chtěl pozornit na usnesení 29. května loňského roku, Když se to usnesení se vyjadřovalo k eh, scoreboardu z roku 2017. A to usnesení je velmi pozitivní. Jsou tam určité doporučení pro zlepšení a my se tomu stavíme velmi otevřeně. Je to nástroj, který se neustále mění a vyvíjí a my rádi provedeme jakákoliv zlepšení jsou možná. A myslíme si, že máme konstruktivní podporu celého parlamentu. Potom tady zazněla otázka týkající se délky těch řízení v případě praní špinavých peněz. Je to poprvé, kdy vlastně se ta naše zpráva zabývá tímto tématem. A ten graf číslo 19 v té zprávě podrobně ukazuje, co se vlastně měří v této části. Je to délka soudních eh, řízení v první instanci, kde vidíte, že tady je poměrně velký rozptyl té délky řízení ve členských státech. Zase je to první graf, který se zabývá délkou řízení u praní špinavých peněz. Je to určitá výzva pro členské státy, aby se zamysleli nad tím, jak fungují těch postupy v případě eh, eh, praní špinavých peněz a myslím, že by není vyloučeno, že bychom se v příští zprávě mohli tím zabývat ještě důkladněji, no podrobněji. A ještě Poslední komentář, velmi krátký, ke měření kvality e, rozhodnutí e, justičních orgánů. To je samozřejmě velmi obtížné. Přístup v tomto scoreboardu je nabídnout srovnatelná data o o aspektu, eh, o kterých se panuje zhoda v tom, že by mohly zlepšit kvalitu justičního systému, například objem prostředků, které eh, na to jdou ze státního rozpočtu. To je velmi důležitý prvek, který může mít, eh, nebo se může promítnout do celkové kvality a je to věc, kterou je možné porovnávat. A proto je to v té zprávě jako základ pro nějaké další úvahy a diskuse o tom, jak by se justiční systém v členských státech mohly dále zlepšovat. Děkuji vám, pane Bele, za vaši prezentaci, děkuji za práci, kterou jste tomu věnovali, děkuji vám také za ten dokument samotný, je to velmi užitečný nástroj. Byla to reakce na žádost výboru Libe před několika lety, kde jsme se začali těmito věcmi zabývat po přijetí Lisabonské smlouvy. To byl jeden z prvních úkol, se kterým přišel tento výbor, aby existoval tento nástroj. Šlo tady o to, že to chtěli ti, kteří mají rádi komparativní analýzy. Abychom se zmapovali ten kontext v Evropské unii. A teď eh, bez dalších odkladů přejdeme k dalšímu bodu. Ještě pořád máme před sebou jeden bod, což je prezentace. To bod číslo 12. Je to parlamentní kampaně rady na ukončení zadržování dětí v souvislosti s migrací. A my tady máme pana Pirávana Fridese, který je zpravodajem této kampaně je členem parlamentního zhromáždění Rady Evropy. A cílem této kampaně je ukončit zadržování dětí a nabízet alternativu. To souvisí i s prací našeho výboru. Už v roce 2018 jsme přijali usnesení o ochraně dětí v migraci, aby bylo zahájení řízení pro porušení povinnosti tam, kde dochází k ochraně těchto dětí, aby byla zajištěna dodržování základních práv dětí. Proto jsme pozvali pana Frideze, který je pravodajem této parlamentní kampaně na, v rámci parlamentního zhromáždění Rady Evropy. Je to naše partnerská organizace a proto máte slovo. Vítejte tady. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Pro mě je velkou ctí, že tady dnes mohu e, vystoupit. Je to pro mě velká čest také, protože já jsem ze Švýcarska. Není to tak často, kdy jako Švýcar eh, mohl přijít do Evropského parlamentu. Teď tedy mi abych eh, se věnoval kontextu naší parlamentní kampaně. Je to věc, která začala přibližně před pěti lety v Radě Evropy v kontextu který byl hodně specifický. Eh, tehdy probíhala občanská válka v Syrii. 6 milionů lidí, kteří museli uprchnout ze svých domovů v důsledku té občanské války a Ehm, samozřejmě mezi nimi byla řada dětí, nezletilých, eh, které nebyly doprovázeny dospělými, řada z nich se ztratila v rámci té migrace a dovedete si představit, jaké důsledky, jaké utrpení je to eh, mohlo znamenat. V roce 2015 tedy vznikla naše kampaň v důsledku usnesení, které mělo za svůj cíl následující a sice ochranu zájmu dítěte eh, s tím, že ty zájmy nejsou dobře chráněny jeho zadržováním, Eh, vzhledem ke statutu jeho rodičů. Eh, víme, že to je problém, který je spojen s migrací, nejde o trestnou činnost, je to administrativní věc, kterou je potřeba vyřešit. A šlo o to, aby nedocházelo k zadržování těchto dětí v důsledku migrace. Chtěli jsme, aby děti eh, byly považovány hlavně za děti, protože to je jejich hlavní status. Děti mají nárok na lásku, na vzdělání, na hraní a je potřeba, aby s nimi bylo příslušným způsobem zacházeno, aby se s nimi zacházelo jako s nezletilými, dokud nedojde ke změně toho statusu, pokud se tedy nedospějí, je potřeba eh, mít eh, nějaký postup pro hodnocení věku eh, dětí, migrujících dětí a také je potřeba, aby členské státy a Rada Evropy nabídly nějaké alternativy jejich zadržování, aby to více vyhovovalo zájmům dítěte aby potom nedocházelo v kontextu nějakého uvěznění. Se také uvědomit, že tyto migrající děti, ať už jsou doprovázeny nebo ne, jsou skupinou těch nejzranitelnějších mezi migranty a jejich eh, situace se může eh, velmi dramaticky zhoršit, velmi rychle. Eh, my jsme se snažili touto kampaní upozornit také na zdravotní problémy, které jsou spojovány tím touto eh, situací. Já jsem sám lékař, takže eh, vím, o čem hovořím. A v důsledku zadržování eh, dětí mohou vzniknout velmi vážné důsledky pro jejich zdraví, které potom mají dopad na celý jejich následující život. Rozhodně to není nic, co bychom mohli ignorovat. Je potřeba to mít na paměti při rozhodování o zadržení dětí. Může to vést k velmi vážným věcem, může to vést až k zmrzačování těchto dětí, k pokusům o sebevraždy, Eh, já jsem seznámil se situací v jednom táboře v Maďarsku, kde to dítě neustále řezalo na ruce eh, v důsledku deprese, protože tam bylo už několik měsíců. V tom táboře dochází k nespavosti, k úzkosti, k eh, sociálním, psychickým problémům, obecně k posttraumatickému stresu. Eh, inkontinence, která se může potom znovu objevit k problému s trávením. To všechno jsou věci, které mají vážný dopad na další vývoj dítěte. Samozřejmě v důsledku zrovna také děti přicházejí o určitá práva, která eh, neodiskutovatelně mají, což je právo na eh, sloučení rodin, právo na to, aby jim někdo pomáhal, někdo doprovázel, aby jim někdo zajišťoval základní věci, jako je vzdělání a zdravotní služby. V některých situacích ale Eh, také se mohou ty děti dostat do situace, kdy jsou vykořišťovány, zneužívány, jsou zanedbávány. To všechno jsou věci, které dramaticky se stupňují eh, během té migrace v Řecku. Eh, mají výborné přijímající, přijímající kapacity a tam, přestože to prostředí tam bylo velmi hezké, tak tam jsme narazili na 13 letou dívku, která byla těhotná, protože byla znásilněna a je tedy potřeba, abychom zlepšili informovanost o těchto věcech, abychom eh, šířili ty informace, abychom také se postarali o to, aby v jednotlivých členských státech Rady Evropy se změnily zákony, které se týkají nezletilých. Zejména jde o nečlenské státy Evropské unie. Eh, k tomu se můžeme dostat, pokud budete mít nějaké otázky. A jak eh, asi víte, došlo k některým změnám. My jsme například vypracovali příručku, abychom poslancům členským státům a všem dalším mohli um, představit, jak by to ideálně mělo fungovat v případě dětí, když to dítě je zadržováno, aby eh, byla představa o tom, co s tím. Dále jsme nabídli příklady institucí, které eh, se starají o děti. My jsme například eh, navštívili v Jordánsku uprchlický tábor pro děti. Tam to je velmi citlivá situace, protože Syřané to tam mají velmi blízko přes hranici, takže tam prakticky byli jenom Syřané. Viděli jsme eh, tábory v Rakousku, ale také ten transitní tábor v Maďarsku, kde ta situace eh, byla velmi, velmi komplikovaná. A eh, také jsme poslancům ukazovali zařízení v řečenských státech, které představují tu dobrou praxi, kde dobře vyhovují zájmům dítěte. Našli jsme se poukázat na to, že je potřeba brát každé dítě jako eh, individuum, ehm, potřeba zkoumat eh, jeho potřeby, eh, jeho situaci a napravit je. Dál jsme byli na Kypru, na Kypru ve Švýcarsku, v Řecku. A teď bych vám chtěl nabídnout zhlédnutí videa, které ukazuje jedno takové středisko, takové zařízení, které by mohlo sloužit jako dobrý příklad. Já vám děkuji, pane Fridezi. já budu pokračovat potom, já bych teď chtěl eh, spustit eh, to video. I've been told that the video, which is illustrating the campaign, will be shown only in English. Podle mých informací video bude pouze v angličtině. So it will be in English.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 uh, I'm working like, let me say, four years now. All these four years, I was experiencing that some of them, they even go far till to Bern to find uh, clubs where they play fa- basketball, volleyball. من میخوام سپورت پولونی را کنم به خاطرش که در افغانستان اونمو کلتور ماست دیگه دیگه اونمو را بسیار دوست دارم دیگه غیر از او سپورت های دیگه را انجام دادیم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 ta hlavní věc, kterou jsem si uvědomil, je to, jak se ty děti k tomu staví. Eh, to jsou děti, které eh, by se rádi vrátily Eh, do své země, ale není, to není možné, takže potřeba jim nabídnout nějakou budoucnost, no, aby se naučili jazyk, aby chodili do školy, aby se socializovali, s dalšími dětmi, v Německu to je běžné, a <clears throat> aby se vždycky snažilo pro každé dotvé dítě najít eh, řešení, které je pro něj vhodné. V Řecku je to jiné, tam je ta ekonomická situace dost jiná, tam děti chtějí odejít někam jinam a je dobře najít, eh, pokusit se najít nějakého jiného rodinného příslušníka, ke kterému by se mohlo připojit někde. A každé dítě opravdu je potřeba s ním zacházet jednotlivě. A teď k tomu hodnocení věku nebo posouzení věku, to je zásadní věc. Pokud jste nezletilí, tak s vámi nemohu nakládat jako s dospělým. Ten eh, zákon nebo ten zákonný předpis naprosto mění způsob, jakým se k vám přistupuje, pokud jste nezletilí. A v některých zemích to posouzení věku se děje na základě různých indicí. Samozřejmě něco řekne to dítě, ale pokud to dítě nemá doklady, pokud pochází země, kde je nějaký konflikt nebo nějaká katastrofa, tak eh, ty děti eh, eh, můžou také o ty doklady přijít cestou. Takže ty děti řeknou, že, jim je, že mají určitý věk a někdo to může napadnout. Potom jsou samozřejmě různé metody, jako radiografii, ruky, na základě osifikace jednotlivých kostí eh, je možné určit věk, je to eh, platná metoda, eh, ale není moc spolehlivá, protože to rozpětí jsou třeba tři roky, takže potom jde také o externí genitálie. To jsou věci, které nejsou schopny přesně určit věk dítěte, navíc jsou to věci ponižující a mohou také stigmatizovat eh, dítě. A pro Radu Evropy my jsme přijali usnesení, kde říkáme, že ve všech případech, pokud jsou pochybnosti o tom eh, nezletilosti, tak je potřeba se přiklonit na tu stranu eh, dítěte. A budeme dále vést tuto kampaň, chceme šířit informace, chceme samozřejmě ukončit násilí, které páchané na dětech. Dochází také k sexuálnímu zneužívání. Děti a chceme skutečně dosáhnout toho, aby členské státy zavedly systém, který zajistí ochranu pro ty děti, tak, aby každé nezletělé dítě bez doprovodu měli někoho, nějakého poručníka, který bude bránit jeho zájmy. Abych to ukončil, tak chci připomenout, že tady mluvíme o dětech, které často nic nespáchaly. Eh, měli bychom s nimi zacházet prioritně, pokud jsou pochybnosti o věku, tak je potřeba se přiklonit k tomu, co to dítě tvrdí, potom je potřeba hledat alternativy, zadržování v nějakých eh, táborech. To zadržení by mělo být opravdu výjimečné, přiměřené, mělo být co nejkratší a je vždy neustále potřeba myslet na budoucnost dítěte. Jsem velmi rád, že tady mohou vystoupit v novém parlamentu. Vy tady teď před sebou máte dalších pět let a byl bych rád, kdyby se toto stalo jednou z vašich priorit potřeba mít individuální řešení pro děti, ne paušální. A e, potom chci ještě připomenout jedno vaše usnesení z roku 2017, které vlastně zhrnuje to, jak by se mělo postupovat, identifikace, rychlá ochrana, e, ochrana hned po příjezdu, přijímací podmínky pro děti, které jsou adekvátní, co se týče psychosociálně zdravotního vývoje a tak dále. Potom <clears throat> mm, urychlení administrativního postupu, aby se to co nejvíce zkrátilo, určení statusu velmi rychle, stanovení poručníka, eh, spolehlivé posouzení věku, eh, ke udržitelné řešení a pokus o co nejrychlejší zařazení do společnosti. Eh, jedna věc mě ještě trochu znepokojila v těch informacích a je to směrnice o návratech, na které se tady v EU pracuje jde o přepracovanou verzi té předchozí směrnice, eh, kde se hovoří o tom, že je možné to dítě zadržovat až po délku, po dobu tří měsíců. Musíme si ale uvědomit, že musíme dbát eh, nebo věnovat větší pozornost právům dětí. Děkuji vám, pane Fidesi, za to, že jste přišel upozornit na tuto kampaň. Je to také jedno z témat, kterým se na výboru lépe zabýváme a budeme zabývat i nadále. Také eh, se to ukázalo v tom usnesení, eh, které jsme přijímali eh, s ohledem na migrační krizi, jak se tomu říká. Ta situace nezletilých nám opravdu nejvíce leží na srdce. Teď tam zpívá čas na diskuze. Včera jsme museli děkovat tlumočníkům, že nám umožnili pracovat přes čas, že jsme pracovali o pár minut dále, protože jsme překročili limit a myslím, že dnes se stane to tež. Totiž my v tuto chvíli jsme v situace, kde nám zbývá pouze 8 minut a celá řada poslanců se hlásí. Takže vás prosím. A my pracujeme do 12.30, říká pan předseda. Já jsem se domníval, že pracujeme pouze do 12. V tom případě máme prostor, aby se všichni vyjádřili. Pan Kyniči, prosím, máte slovo. Paní Kynči. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Fridesi, za to, že jste tady přišel s touto prezentací o kampani proti zadržování nezletilých. Eh, protože hovořil jste o migraci, tím, že migrace není žádný zločin sám o sobě. To je téma, o které já se velmi zajímám, zejména o postavení nezletilých, věnuji tomu hodně své práce, také předtím, než jsem se stala poslankyní, byla jsem soudkyní, zabývala jsem se eh, postavením dětí, ale jsem také zakladatelka eh, interskupiny pro práva dětí, a zabývali jsme se tam celou řadou věcí, které souvisejí s eh, ochranou dětí specificky. Eh, v tom předchozím eh, období jsme se zabývali nezletilými migranty, protože tady jsme se setkali se všemi těmi aspekty, o kterých jste hovořil i ve své prezentaci. Vy jste zmiňoval také usnesení Evropského parlamentu o ochraně nezletilých z března 2018. To je výsledek naší práce, kde jsme se snažili upozornit na Eh, tyto věci. Téma zadržování nezletilých je důležité. Víme, že tady jde o jejich status, ale i komisařka Jourová eh, chtěla, aby byl eh, vytvořen zvláštní systém ochrany pro děti. Já jsem z Itálie, ze Sicílie, jak víte, tam se s tím setkáváme velmi často. a e, mezi tím byl přijat zákon, který se týká právě přijímání a e, těch služeb, které jsou poskytovány nezletilým, kteří přijdou do Itálie. Samozřejmě mm, rozhodnout o dítěte je velmi e, tvrdé, velmi přísné. Já jsem se v této oblasti pohybovala. Vím, jaké jsou podmínky v těchto táborech, některých zařovacích zařízeních. A vím, že by bylo nejlepší vždy hledat nějakou alternativu. Zadržení skutečně eh, není eh, až na výjimky přijatelné, pokud proto nejsou jiné důvody. A jsou možná další opatření na eh, přijetí a na podporu nezletilých migrantů. Například eh, je to ten způsob správné identifikace a posouzení věku, protože to umožní tomu dítěti poskytnout eh, to, co skutečně potřebuje, například to jmenování eh, nějakého poručníka. A víme, že Kolikrát to mohou být oběti obchodování s lidmi, sexuálního násilí a dalších. A teprve po správné identifikace a určení věku můžeme jim poskytnout eh, například psychologickou podporu a tak dále je potřeba zajistit eh, dobré podmínky při přijímání, zajistit jim eh, službu, sociální inkluzi. Děkuji vám za to krásné video, myslím, že to ilustruje velmi dobře to, jakým způsobem bychom měli nabízet podporu a ochranu dětem. Času není moc, takže musím ukončit, ale asi jste pochopil, že to téma, které mě velmi zajímá a chtěla bych ještě říci, že eh, zajištění toho přijetí, které bude adekvátní, je skutečně zásadní. Potom je eh, to ještě otázka, abychom my tady v Evropském parlamentu, ale také v Radě Evropy eh, sledovali eh, tuto problematiku, abychom požadovali, že k tomu zadržování bude docházet pouze v minimálním počtu případů. Omlouvám se, že jsem mluvila tak dlouho, ale je to téma, eh, které já sleduji s velkým zájmem. Mrs. Interveld. Paní Enval, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Fride, za to, že jste mezi nás dorazil a že jste se s námi podělil o vaše postřehy. Já bych ráda, abyste to též učinil na půdě rady, protože problematika um, Umistování dětí do těchto zařízení je součástí celého balíčku. Je to klíčová otázka, která blokuje celých pět agent, které již byly dojednány. Zdá se, že členské státy jsou posedle umistování dětí do zařízení. Uh, a my tady velmi ostře kritizujeme hrozné podmínky, které panují ve Spojených státech. V tom jsme velice rychlí. Přitom v Evropě panuje taková situace, že jsou děti umistěvány do ústavu a nejenom nedoprovázení nezletilí, ale i doprovázení nezletilí. To jsou situace, kdy je do ústavního zařízení umístěn rodič, dospělý a teď je otázka, jestli má být dítě odděleno, což je úplně stejně traumatická zkušenost pro dítě jako umístění do ústavu. Myslím, že bychom měli být méně posedlí tímto umysťováním. Je to až poslední možnost a vidíme, že národní vlády používají zařízení podle azylového zákona a dávají zločince do zařízení spolu se s jejich dětmi. Jsou správní možnosti, jak umístit uh, osoby do zařízení, včetně dětí. Já jsem byla zpravodajkou při zpracování zprávy, kde se nám podařilo za bulharského předsednictví vyjednat víceméně kom- dobrý kompromis, víceméně akceptovatelný kompromis. V tom smyslu, že ve chvíli, kdy je učiněno rozhodnutí umístit dítě do zařízení, tak je potřeba, aby soudce prověřil, zda je to v nejlepším zájmu dítěte. A je to úmluva OSN a i tuto napadají národní orgány. Dále jsme navrhovali, aby po příjezdu bylo dítě automaticky zastoupeno, aby zde nebyl pouze ustanoven opatrovník, ale aby dítě bylo zastoupeno, právně zastoupeno předtím, než bude vyneseno rozhodnutí na téma jeho umístění do určitého zařízení. Já bych jen navázala na to, co říkal předchozí řečník. Tento parlament mnohokrát hlasoval o dané věce. Měli jsme napříč politickým spektrem, včetně EPP, většinu, která se shodovala na tom, že bychom měli úplně zakázat umistování dětí do zařízení, pokud jde o odnětí svobody nebo omezení na svobodě. My jsme tehdy učinili určité ústupky a je z naší strany nepřijatelné, aby členské státy žádali o neomezené možnosti, jak umistovat děti do zařízení. To bychom nebyli o nic lepší než Trumpova administrativa. Já vám děkuji a děkuji předem za to, že se podělí sdílíte své postřehy s členskými státy. Děkuji a prosím paní Strek. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Frideši, za vaše vystoupení. Jsem ráda, že mezi nás dorazil bývalý kolega, můj bývalý kolega. Já jsem byla na parlamentním schromáždění a musím říct, že vy jste už druhý v řadě, který dorazil na výbor LIBE. V roce 2012 jsme jednali o ztrátech na životech ve středozemním moři. Nyní přicházíte vy s otázkou migrace. Já doufám, že tyto dva parlamenty budou spolupracovat ještě úžej v budoucnu. Jsem moc ráda za tu prezentaci, kterou jste nám eh, přednesl. Myslím si, že na globální úrovni panuje povědomí o tom, že Omezení na svobodě je z hlediska dítěte vždycky traumatické, nikdy to není v zájmu dítěte. Já bych vám ráda řekla, jaká byla moje zkušenost s parlamentním shromáždění. Výbor ministrů Rady Evropy rozhodl o tom, že se připraví doporučení ohledně omezení na svobodě v případě migrace. Je to podobné jako pravidla věznic, ale týk, ta se týkají pouze osob odsouzených. A je zde dohledový mechanismus, který by se použil jako jakýsi referenční rámec s tím, že to nesouvisí s důvodem omezení na svobodě. Je to spíš potřeba zajistit, aby migrant nemohl uprchnout. A výbor ministrů konstatoval, že potřebujeme přesnější pravidla, která budou méně omezující z hlediska migrantů a nebudou tolik porušovat jejich práva. A já jsem v průběhu toho jednání zaznamenala veliký pokrok a na konci celého procesu se do toho teprve vložila komise, konstatovala, že jedná jménem členských států a apelovala na značné uh, rozmělnění nastavených pravidel, což znamená, že ty procedurální pojistky by zmizely, byly by zlikvidovány. Komise také chtěla zlikvidovat pravidlo, že děti a těhotné ženy nemají být vůbec omezeny na svobodě a vzhledem k tomu, že většina států Rady Evropy jsou zároveň státy Evropské unie, tak celé jednání bylo pozastaveno a těž, čekáme na dořešení směrnice o návratech. Myslím, že to je naprostý skandál a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že já bych předpokládala, že Evropská unie by nastavila přísnější pravidla než Rada Evropy. A v tuto chvíli zde lze máme minimální požadavky na 47 členských států Rady Evropy. My máme listinu základních práv, proč nemůžeme nastavit přísnější pravidla. Je neuvěřitelné, že Evropská unie zvládla rozmělnit pravidla Rady Evropy a bohužel ty státy mimo Evropskou unii ty spolehají zase na, tě, na ty minimální požadavky stanovené Radou Evropy. Tak já bych řekla, že EU by měla naopak posílit přísnost z hlediska demokratické zákonnosti to vnímám jako problematické. Já jsem zde byla, eh, předpokládám však, že Evropský parlament, ten nejednal v tu dobu s Evropskou komisí, což je pro nás opět znepokojivé a já bych ještě své vystoupení uzavřela tím, že bych řekla, že kampaň jako takovou podporuji. Doufám, že bude zohledněna v průběhu dalších jednání o směrnici o návratech a směrnici o příjezdech. Navazuje to na usnesení, které jsme přijali minulý týden. Tam se říkalo, že omezení na svobodě u dětí není nikdy v zájmu dětí a já doufám, že to je slibný krok, že se podaří nakonec dosáhnout uspokojivého výsledku, co se týče schválení návratové směrnice. Vážení kolegové, máme zde ještě seznam vystoupení a původní program jsme měli do 12 hodiny a byť jsme rádi, že tlumočníci ještě zůstávají, tak eh, já mám schůzku s litevským ministrem spravedlnosti ve 12.15. Prosím, pomozte mi, abych tu schůzku stihl. Prosím, pana Vagín, Va, Vagínyho. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velice eh, stručně. Děkuji, Pierre, za prezentaci. Když se podíváme na Atlantik a vidíme ty hrozné podmínky dětí na mexických hranicích, vidíme, jak se přitvrdily podmínky i v Evropě ohledně migrantů, tak eh, když jsem slyšel 30. srpna 2018 vaše vystoupení ve švýcarském rádiu, tak jste hovořil o traumatech dětí, které se odstly v situaci omezení na svobodě a my tuto chvíli můžeme poměřovat, k čemu došlo za tu dobu. Není to ten pravý okamžik, kdyby Rada Evropy, Evropská unie a komise mohly spojit síly a zhostit se tohoto morálního závazku a konečně na našem kontinentu zakázat omezení na svobodě. Je to určitý morální požadavek, který by měl být eh, vysloven i směrem ke Spojeným státům a musím říci, že dobře, že se soustředíme na děti, ale nemůžeme opomíjet uvádět eh, osoby, kterým je 19 nebo 20, i ty případně kvůli určitým traumatům neměli možnost náležitě vyrůstat a i ty bychom měli často tedy řadit mezi děti či mladistvé. Děkuji. Eh, ten seznam se neustále prodlužuje, prosím. Eh, já budu hovořit. Nechci opakovat to, co už tady bylo řečeno, je jasné, že jsme velmi znepokojeni tímto jevem. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. O situaci je důležité, abychom se tím zabývali. Mám dvě otázky. Ta první týká toho, jestli jsou zprávy k jednotlivým zemem, eh, konkrétní zprávy, tedy jak se tam přistupuje k dětem. A Potom eh, se chci ptat, jak by se mohly zúročit všechny ty příklady dobré eh, praxe a eh, šířit je dále. To jsou dvě věci, na které jsem se chtěl zeptat. Madame Brickmont. Paní Brickmont. Děkuji, pane Fridezi. Vy chápete, že naše politická skupina velkým zájmem sleduje vaši parlamentní kampaň. Děkujeme vám za ní. Je potřeba šířit povědomí o těchto věcech, ale potřeba jít ještě dál. Některé české státy, eh, Belgie, Francie, například Belgii teď rozhodli o tom, že budou zavírat děti eh, do zařízení, všichni to známe, ten příslušný zákon v podstatě v okamžiku, kdy přijedou na Zaventem, to je to tam velmi blízko, eh, všichni známe, jak špatné podmínky tam mají. A to přesto, že došlo k odsouzení Evropským soudem pro lidská práva a tak dále, tak eh, to k ničemu nevedlo. Pořád dochází k zavírání dětí do eh, těch zařízení a proto je potřeba v tom pokračovat, je to potřeba to dál rozšířit a propojit to s eh, kampaněmi, které jsou vedeny v Belgii například. Je to mm, kampaň, která se jmenuje Nezavírejme děti a tady se chci připojenout ke svým kolegům, kteří říkali, že ano, je potřeba se obrátit také na radu a členské státy. Uh. Paní Kanko, prosím. Děkuji vám. Já jen mám velice stručnou otázku, kterou bych ráda položila. Ráda bych se zeptala, co zatím zaznělo na téma podmínek zařízení, v níž jsou děti omezeny na svobodě tak eh, zde jsme se situace nastínili. Ovšem nevíme, jakou roli v tom hraje příslušný stát. Z něhož tyto děti přijíždějí. My můžeme udělat maximum, můžeme dětem pomoci, ale neustále se ta tématika vrací opakuje a jsou zde jisté nedostatky, k nímž dochází na místech, z níž tyto děti přijíždějí. Zde někdo nekoná. A pak je zde otázka těch dívek, které se stanou oběťmi násilí na evropském území. A o tom by bylo dobré hovořit. Jsou to osoby v různých životních situacích, a já bych ráda řekla, že je velmi důležité se věnovat otázce podmínek. Problém však spočívá v tom, že nemáme evropskou migrační politiku. To musíme zpracovat. Děkuji. Děkuji a máte slovo na vyjádření. Omlouvám se, tak ještě stručně, prosím stručně. Děkuji všichni pochopili, že humanitární situace je velmi složitá, zvláště v případě dětí, které přijíždějí do Evropy nezákonně. V roce 2015 jsem zaznamenal hrozné fotografie z řeckých ostrovů. Tehdy tam byly děti a v tu dobu měl, bylo mému synovi stejně jako dětem na fotografii. Mě to jako otce velice zasáhlo a musím říct, že pokud nebudou žádné eh, represivní kroky podniknuty, tak eh, bude situace problematická. Já jsem principiálně pro přijímání osob. Ovšem musíme sledovat kanály nezákonné migrace, sledovat situace a já mám trochu obavy, že v Belgii dochází k tomu, že dochází k navyšování nedoprovázených dětí, které přijíždějí do Evropy. Zřejmě jsou to děti, které si přejí lepší budoucnost. Ovšem, my zde v podstatě vytváříme systém, který to podporuje. A tak se domnívám, že bychom se nad tímto měli zamyslet. A moje otázka není zní. Co myslíte, že můžeme podniknout? abychom nepodporovali nezákonnou migraci nezletilých. Já bych chtěl nejprve odpovědět eh, poslednímu eh, řečníkovi. Zodpovědnost zemí původu, to je samozřejmé, ale eh, víme, že teď jsme, nacházíme ve světě v situaci, kdy tady jsou diktátoři, konflikty, občanské války a my jsme na konci toho procesu, můžeme vyvíjet nějaký tlak, aby se ty věci zlepšily, ale kdyby eh, se vyřešila eh, situace v Syrii, kdyby se tam chovali všichni k sobě hezky, tak jsme nemuseli řešit toto. Potom jsou tu klimatické změny, které vedou k tomu, že čím dál tím více lidí se vydává na cestu. Potom je to samozřejmě demografický vývoj v Africe, eh, teď je více než miliarda lidí v roce 2050 to budou 2 miliardy, to je realita, musíme si na to zvyknout a e, čím dál více těch lidí bude odtud odcházet. A abych měl, abych ještě udělal tu poslední otázku, tak z definice nebo z podstaty věci, e, to je nelegální, ale to jsou lidé, kteří se snaží zachránit svou vlastní kůži, e, čili nějaké hrozbě, diktatuře, konfliktu a pokouší se odejít, aby se zachránili život. Naše země, Švýcarsko, v 19. století mělo hodně migrace, nebo emigrace tedy do Severní Ameriky, protože tam nebylo dostatek obživy. Je to věc, která je přirozená, normální a měl jsem se postarat o to, aby se všichni chovali správně a humánně nebo eh, lidsky. A tady mluvíme hlavně o dětech, o lidských bytostech, které jsou zranitelné a musíme je chránit. A jsou to také Eh, lidé, kteří mají celý život před sebou, bychom jim ten život měli usnadnit. A eh, také se musíme postarat o to, aby ti lidé eh, žili v souladu se společností, aby jim bylo pomoženo se integrovat, aby potom se neradik- neradikalizovali. Co se říká paní Kiniči? Ano, mezi našimi institucemi je velký rozdíl. Já teď se omlouvám to, že to říkám eh, tímto způsobem, je tady pan Tinete, vynikající poslanec, ale my jsme trochu takový klub, naše parlamentní zhromáždění, kde bojujeme eh, trochu za lidská práva, za respekt demokracii a tak dále. A můžeme dělat určitá doporučení, ale vy tady v Evropském parlamentu, vy jste zhromáždění, kde přijímáte skutečná rozhodnutí, eh, vytváříte zákony, takže vaše role je ta důležitější. Vy máte určité možnosti, můžete něco pohnat dopředu. My můžeme pouze žádat členské státy, aby s tím něco dělali, ale nemůžeme je k tomu nějak přinutit. Rada Evropy, jak víte, se zahrnuje i země, které jsou eh, v Ázii, ve střední, a mm, ty nejsou tak vepředu jako jiné, ale vaše role je samozřejmě v těchto věcech mnohem eh, důležitější. Někdo se ptal, na to, jaké, jestli existují zprávy k jednotlivým zemím, jak vidíte, tady Rada Evropy eh, stavila zprávu. Eh, možná, že bych to mohl tady přijat sekretariátu, nebo eh, byste to mohli od nás vyžádat. Rada Evropy vám to dá k dispozici bez problému. Tady jsou všechny ty informace, ale stejně tak to byla zpráva z roku 2017 o zemích v rámci EU. Tam jsou tady eh, popis eh, situace, je tam i situace ve Švýcarsku popsaná, kde pořád dochází k zadržování dětí mezi 15 až 18 lety v některých kantonech. Takže já pocházím ze země, které rozhodně není exempla, eh, není příkladná v těchto věcech. Dobré příklady, osvědčená praxe. Ano, o některých jsem mluvil. My bychom rádi pokračovali s touto kampaní v Radě Evropy, abychom byli v kontaktu s poslanci a mohli těm poslancům z jiných zemí ukázat, jak by to mohlo fungovat. Zase se můžete spojit s naším sekretariátem a můžete iniciovat eh, návštěvy těchto zařízení, abyste se známili s podmínkami, například v tom Aberau ve Švýcarsku. To je eh, vynikající příklad toho, jak eh, je možné k těmto věcem přistupovat. A ještě bych to chtěl využít proto, abychom, abych tady ocitoval jaké jsou alternativy zadržování dětí eh, v nějakých zařízeních. A budu velmi stručný. Eh, to být jiné přijímací struktury, například rodiny, které si vezmou na starosti nezletilé, je to velmi efektivní, eh, dobře se tam s těmi dětmi zachází. Dále můžete mít nějakou nějaké zařízení, které jako je domácnost, kde ty děti mohou normálně bydlet ve větším počtu. Je to způsob, jak se vyhnout nějakému zařízení nebo táboru detenčnímu. Můžete mít eh, polo nebo úplně otevřená eh, zařízení, například eh, ve Švýcarsku, tam je to naprosto otevřené, je to uprostřed města mohou eh, normálně vycházet, eh, přicházet eh, podle své libosti. Potom jde také o nějaký pravidelný kontakt s těmi dětmi, potom je to předělování do určitých rezidencí v různých městech a obcích, anebo můžete individuálně sledovat to dítě a zorganizovat jim budoucnost tak, aby se nestratili, aby měli nějakou perspektivu. Stejně tak eh, můžete nabízet individualizované potřeby mm, eh, z hlediska sociálních služeb, eh, to souvisí s poručnictvím, ale jde o to, aby ten sociální pracovník vybudoval důvěru, aby sloužil jako kontakt s úřady, tak aby dítě chápalo, kde se nachází, co může čekat a aby potom nebylo v jeho zájmu odcházet, utíkat od tamtud tak existuje nějaký systém záruk asi pro ty bohatší. A potom poslední věc, eh, která se opakuje často, je to elektronický eh, dohled s tím elektronickým náramek, je to možná extrémní, ale minimálně i tak se dá vyhnout tomu zadržení v nějakém táboře. To všechno je mnohem levnější, je to mnohem sícnější vůči dětem. A ještě úplně poslední věc, kterou bych chtěl připojit. Někteří si myslí, že Eh, ty děti jdou do vězení se svými rodiči, ale my jsme teď zjistili, že eh, i to, když mm, malé dítě vidí, že jeho rodiče jsou bezmocní, že jsou v prostředí, kde nemohou o ničem rozhodovat, tak i to má velmi negativní dopad na jejich psychologický stav a může to mít potom eh, to ve vážnějším následku. Já to nechci kritizovat jako tak, ale viděl jsem tábor Roške, který je na hranici mezi Maďarskem a Srbskem, na té maďarské straně. A tam jsme byli svědky hodně osnatého drátu, hodně uvězněných dětí, eh, eh, dětí eh, dvouletých, které si tam hráli fotbal vedle osnatého drátu. Byly tam 15-leté děti, které se snažili podřezat. Byly to takové ubikace se spoustou klíčů a to všechno jsou věci, které si myslím, že bychom neměli tolerovat. To je všechno. Já vím, že už nemáte moc času, takže končím, ale eh, děkuji vám za vaši pozornost. I my vám děkujeme, pane Fridezi. A chtěli bych vám poděkovat za vaši práci. This final point. A tím jsme se dostali na konec dnešního pořadu jednání. A začala tak vlastně, skončila tak první řádná schůze našeho výboru v novém legislativním období. Děkuji i tlumočníkům a děkuji vám všem, že jste přežili až do poslední minuty tuto schůzi a přeji vám, abyste si přes léto hezky odpočinuli. Vrátíme se sem zcela jistě nabití energií, takže přeji vám hezkou letní přestávku. Merci beaucoup. Merci. un plaisir. J'appartenais au groupe socialiste. Socialiste.